Okay, can we start the meeting? Tak, dámy a pánové, zahájíme schůzi. Děkuji vám všem, že jste přišli. Začneme přijetím návrhu pořadu jednání. Máme na programu dvě témata. Výměnu názorů s řediteli agentur v působnosti výboru EMPL a poté předložení zprávy na dace Eurofound o složení a dobrých životních podmínkách domácností. Souhlas? Souhlas. Sdělení předsedkyně. Chci vám pouze říci, že tlumočení máme k dispozici ve všech 20 jazycích, takže kdokoliv hledáte nějaký jazyk, tak ho najdete. A pustíme se do výměny názorů s řediteli agentur v působnosti výboru EMPL. Srdečně vás všechny vítám. Vítám všech pět agentur v působnosti EMPLu. Toto pozvání na výbor EMPL je tak trochu tradiční, koná se na začátku každého roku a prezentuje se zde práce agentur. Možná je to novinka pro Chordy Kurela, pro zatímního ředitele ELA, protože on je tady poprvé, kdy ELA zastupuje. Avšem není to nový proces pro Jurgena Síbla, výkonného ředitele CDFOPu, není to nové ani pro Juana Mendeze Valdese, výkonného ředitele nadace Eurofound. A nepřekvapí to ani Kristu Sedlaček, výkonnou ředitelku OSHA. No a pokud vím, tak to nebude novinka ani pro výkonného ředitele ETF Cesare Onestiniho. Ráda bych využila tuto příležitost k tomu, abych zdůraznila, jak důležité pro eh, náš výbor Ample tyto agentury jsou. Jménem výboru bych vám ráda poděkovala za skvělou spolupráci v předchozím období. Doufejme, že v tom vytrváme. Dále jsme přizvali nezávislé experty při správních radách těchto agentur a tito se rozpravy zúčastní. Pak jim dám slovo, bude to pan Becker z CDFOPu, paní López Fontaně za Eurofond, pan Mixič z EU OŠA, pan Serkas a paní Bauers e ETS a pan Kremers z ELA. Všechny vás srdečně vítám na výboru. Nejsou to samé nové tváře, takže díky, že jste přišli. A začneme tím, že bychom dali slovo ředitelům agentur. Každý dostanete zhruba, dejme tomu, 10 minut ve kterých nám můžete přednést svou prezentaci a začneme hned po mé levici, pan Zíbl. Prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, dámy a pánové, poslanci, poslankyně, členové výboru. Díky, že jste nás pozvali. Má prezentace bude o CDFOP, o našich korporátních hodnotách a víceletých cílech, jak podporujeme evropskou politiku v strategických oblastech činnosti a potom, pokud bude čas, vám sdělím několik eh, vybraných výsledků naší práce. Samozřejmě vám pak rád odpovím jakékoliv dotazy. CDF existuje od roku 1975. Prosazujeme eh, chápání eh, systému VET, analyzujeme dovednosti a jejich napojení na trh práce a pracujeme s různými zúčastněnými stranami a spolupracujeme také se sesterskými agenturami, které jsou zde s námi. Podporujeme politiku, e, tvorbu e, kodaňského procesu jsme v rámci e ET 2010 a 2020 utváříme politickou agendu VET a na základě externí evaluace z roku 2007 jsme teď ještě více jaksi v roli podpůrné co do tvorby politiky. Jsme uznáváni jako Centrum pro kvantitativní a kvalitativní politický výzkum eh, pro mladé lidi i dospělé a jako poskytovatel dovedností, kvalifikací a excelence. Naše práce je stále hodnotnější prostřednictvím takzvaného knowledge brokeringu, tedy zprostředkovávání znalostí, kde združujeme jednotlivé aktéry a e, snažíme se jim pomáhat spolu utvářet to, co dělají. Naše zakládající nařízení bylo přeskoumáno v roce 2019 a formálně se v něm novně, nově uznávají určité nové úkoly, které už jsme poměrně dlouho dělali, zejména v oblasti Eh, získávání informací o kvalifikacích, o trhu práce a dovednostech na něm. My jsme eh, hodnotová organizace, máme stanoveny jasné cíle. Na, eh, naším úkolem je podporovat politické cíle spolehlivými, spolehlivými informacemi, efektivně a co, nej, co nejúčinněji. Naše víceleté roky, jsou, víceleté úkoly jsou poskytovat nové znalosti a důkazní materiály, monitorování politiky a fungování jakožto znalostní zprostředkovatel mezi zeměmi a dalšími zúčastněnými stranami. Pracujeme v souladu e, s sdělením co do postupu pro rok 2030. Zde ta vize VET pro rok 2030 je to nejdůležitější, s čím pracujeme. E, už teď Existuje návrh nebo vize, řekněme, kterou eh, přijal poradenský výbor o eh, odborné přípravě ECVT a máme eh, novou strategii, která brzy přijde a kromě toho známějšího tady máme tu digitální transformaci a Evropskou zelenou dohodu, která bude v komunitě VET znamenat velký přerod, to znamená zelená komunikace, zelené dovednosti, zelená pracovní místa. Bude to ten takzvaný upskilling a reskilling, aktualizace a agendy dovedností a záruky pro mladé. V neposlední řadě podporujeme také cíle udržitelného rozvoje, Díváme se na to, jak VET může pomáhat v implementaci těchto cílů nad rámec těch cílů 4 a 8, což jsou ty nejevidentnější, které jsou napojeny na vzdělávání a odbornou přípravu. Naše strategické oblasti spolupráce to vidíte tady. Tvorba VET, hodnoty VET a informování o VET. Eh, máme málo času, tím pádem to nebudu rozvádět, protože to jsou naše tři hlavní oblasti činnosti už poměrně dlouhou dobu. Jak už jsem řekl, informace na trhu práce se stávají stále důležitějšími. Rád bych se s vámi však podělil o několik čísel, když dovolíte. Doufejme, že to vidíte. Ehm, ono není úplně jednoduché ukázat dopad. My jsme výzkumná organizace a jako takový tedy počítáme hlavně citace. A tady se můžete podívat na ta čísla. Je to, řekl bych, relativně ohromujícím. Eh, když eh, říkáme, že jsme citováni v politických dokumentech EU, tak myslíme dokumenty z Rady, Komise a parlamentu a také u sociálních partnerů EU. Hovoříme-li o mezinárodních organizacích, které nás citují, jde o organizace typu OECD, ILO, UNESCO a další. Co se týká rozpočtu a jeho provádění, čísla vidíte v dolní části snímku. Eh, zajímáme se hlavně o to, abyste vy, kteří jste naprosto zásadní v poskytování našeho rozpočtu, abyste nás podporovali. I když CDFOP je agentura, která eh, se pohybuje jaksi v plné, v plné provozní rychlosti, těsně před Vánocemi eh, u nás došlo ke škrtům v rozpočtu a doufejme, že se to nebude příliš často opakovat. Své výsledky práce také komunikujeme na venek a o to se s vámi také chci podělit, protože máme velice zajímavé briefing note, to máte na stole tady v předsálí. Ehm, určitě si jed, jed, jeden výtisk vezměte, ne, je jich poměrně málo, <laughs> ale vážně. Ehm, týká se to těch témat, která vidíte na snímku vpravo. To jsou naše publikace, podstatě popisy systému VET napříč národy, máme tam tematické zprávy, politické přeskumy, výzkumné publikace, vydáváme vlastní časopis, tomu říkáme skill set and match, máme tam různé prognózy, eh, prognostické studie, takže je to eh, celá škála expertízy CDFOPu, kterou v našich publikacích můžete snadno získat. A zdůraznit chci zejména to, co vidíte na levé části snímku, Eh, snažíme se čím dál víc poskytovat informace prostřednictvím různých online nástrojů. Aktuálně jich máme 12. Ty vidíte právě tady a u nich jsou jejich ikony. Je to na naší domovské stránce. Nejnovější přídavky v roce 2019 a 2020 je, to, je ta databáze VET in Europe, což je takový systematický způsob, jak prezentovat eh, vývoj kvalifikačních systémů, pobídky, další charakteristiky odborného vzdělávání a tak dále. A pak velice zajímavý nástroj o e, financování učňovských programů. To je také databáze, v podstatě jde o přidružování dovedností, e, je to analýza online dostupných e, učňovských míst. To je naše aplikace, kde používáme big data. A v roce 2018 jsme vypracovali Skills Forecast, European Skills Index, názorové průzkumy o, um, s Evropskou databází o systémech učňovského vzdělávání. Takže sečteno a potrženo, snažíme se co nejvíc usnadnit přístup ke všem informacím, které v CDFOPu zpracováváme. Podívejte se na to, stojí to za to. Dochází čas a tak snad jen několik málo výsledků, ale většinu Přeskočím samozřejmě, pokud to někoho bude zajímat bilaterálně, tak to můžeme probrat. Provádíme analýzu trendů na trhu práce a eh, analýzu demografické situace, ale jak říkám, to prozatím přeskočím. Spíš bych zdůraznil eh, téma nedostatku dovedností na trhu práce, které může omezit kapacitu EU investovat přičemž tady je eh, protichůdné hodnocení příčin nedostatku dovedností na trhu práce, ale nedostatek dovedností se předpokládá, že se bude zvyšovat. Jinými slovy, vyšší náklady na práci, nižší produktivita, nízká nezaměstnanost a zpomalení hospodářského růstu. Tím pádem dostupnost vyškolených pracovníků eh, se snižuje, což pozorují hlavně firmy, které toto vnímají jako dlouhodobou investici. Na pravé straně snímku vidíte, že ty nedostatky jsou hodně vnímány v určitých eh, konkrétních sektorech průmyslu, malé firmy, inovační firmy, rostoucí firmy, a potom stavebnictví nebo výroba a eh, v sektoru, který má problémy s přístupem na finanční trhy. Tak, opět přeskočím něco málo Toto je sice všechno hrozně zajímavé, ale bude to muset počkat na osobní diskusi později. Tak a teď eh, crowdworking. Nebudu to probírat nějak do detailu, ale provedli jsme jednu studii, kde se sesterskými eh, agenturami se budeme snažit uspořádat jednu akci 19. března. Bude to oběd během kterého se podíváme na ekonomiku platform a crowdworking. Tak, toto opět přeskočím, to se týká toho samého. A podíváme se na ten náš úžasný templ z analýzy online dostupných pracovních míst vidíme, že řešení změny je to nejvíce žádoucí v sektoru práce. My vypracováváme poznatky tak, aby si občané mohli budovat nové dovednosti, vyrovnat se s, se změnou pracovního místa a věnovat se rozvoji kariéry. Souvisí to s jedním z nejambicioznějších cílů EU pro příští desetiletí. Hodně se zaměřujeme na dovednosti, které budou podporovat digitální a zelenou transformaci a transversální dovednosti co do zaměstnanosti pracovníků. To, to jsou všechno dovednosti, které jsou propojeny. Klíčem k naší práci je propagace politik, nástrojů, finančních mechanismů a co nejširší přístup k nim. V podstatě na tomto snímku máte pohyb dvěma směry, vlevo a vpravo. Na jednu stranu informujeme o vývoji nebo implementaci politik a na druhé straně pomáháme politiku aktivně spoluutvářet. A s tím, a tady to je tak trošku výhled do roku 2020 na tomto snímku, ale eh, pokud, byste, pokud mi nedáte více času, tak už budu muset končit. Tady vidíte, hlavní naše zaměření bude na eh, vývoj dovedností, takzvanou dovednostní inteligenci a monitorování vývoje eh, v oblasti politiky VET, což je zásadní pro naše poslání. A s tím vám děkuji za pozornost a samozřejmě se těším na otázky a rád odpovím. Děkuji. Uh, Děkuji. Děkuji za zajímavou prezentaci. Máme čas na otázky a odpovědi později, ale nyní dám slovo panu Juanu Menendez Valdézovi, který představí práci Eurofoundu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, přátelé, kolegové. Za prvé bych chtěl vřele poděkovat eh, vašemu výboru. Někteří členové tu byli už eh, v minulém mandátu. Je to naposledy, kdy se účastním této akce, protože už eh, devět let působím jako ředitel Eurofoundu a můj mandát končí na konci roku v prosinci. Věřím, že se dostaneme k debatě ale určitě to nebude v této podobě. Děkuji vám za veškerou podporu naší agentury. V posledním rok byl rokem změn a opakuji to, co je evidentní, změna v parlamentu a v komisi. Také se změnilo naše zakládající nařízení. Máme novou sesterskou agenturu, která bude největší, je to tedy Evropský orgán pro pracovní záležitosti. Museli jsme provést externí hodnocení a co je ještě důležitější, my vlastně už končíme v letošním roce náš víceletý program. My jsme vlastně dokončili poslední program v tomto cyklu. A v tomto cyklu máme takzvané čtyři základní pilíře naší aktivity. Souvisí s pracovními podmínkami a udržitelnou prací, kvalita práce a to, co je vyžadováno, aby se dalo pracovat déle. Druhý důraz je na sociální vztahy na pracovišti. Sociální partneři také utvářejí pracovní podmínky. Není to jenom legislativa na evropské a vnitrostátní úrovni, změny na trhu práce, pokud jde o restrukturalizaci a řadu dalších faktorů, a kvalita života, kvalita veřejných služeb. Kromě toho Kromě těchto čtyř strategických priorit máme dvě průřezové priority. Jedna souvisí s digitalizací, s tímto procesem a jak to ovlivňuje zaměstnanost a práci. Tady jsme se zabývali řadou aktivit a také jsme se zabývali monitoringem sociální konvergence v Evropě. Nebudu předkládat veškeré výsledky naší práce, bude to v oficiálních dokumentech Eurofundu a několik základních bodů. V roce 2019 v první strategické oblasti jsme zveřejnili konečně zprávu společně s Mezinárodní organizací práce a využívali jsme údaje z ECS a pokryli jsme 41 zemí a 1,2 miliardy pracovníků. A srovnávali jsme kvalitu pracovních míst v Evropě, Spojených státech, některých městech v Číně, v Jižní Koreji a v některých zemích Latinské Ameriky. Druhý důraz, a není to vyčerpávající, se sladění práce a života. Také jsme poskytli údaje o pracovní době a preferencích v této oblasti pro matky a to mělo vliv na diskusy a na přípravu směr, příslušné směrnice o sladění rodinného a profesního života. Jaké jsou politické dopady této práce? Přispěli jsme ke společné zprávě zaměstnanosti 2020, zejména co se týče kvality pracovních míst. A také jsme měli řadu prezentací o pracovní době v členských státech a také rovnováha rodinného a pracovního života a genderové otázky za rumunského předsednictví. V roce 2020 budeme pokračovat v této práci. Ve skutečnosti se budeme pouštět do práce v terénu, budeme provádět rozhovory se 40 tisíci pracovníky, stále také ve Spojeném království mimo jiné, které je stále členem Evropské unie a ten proces začal už před dohodou o Brexitu a prozatím jsme se zaměřili na kvalitu práce. Budeme také zveřejňovat naši klíčovou zprávu s hlavními zjištěními a máme celou řadu analýz, které nebudu všechny uvádět a možná stojí za to zmínka o práci na dálku a o právo na odpojení, což by mělo být také důležité pro váš parlament. Co se týče sociálních vztahů, tak tady jsme odvedli velký objem práce ale hlavní důraz byl na minimální mzdy. Tam jsme zveřejnili roční aktualizaci, která se týkala vývoje minimální mzdy a to, co zůstává tedy v kapsách evropských pracovníků při výplatě. To se týkalo i našeho dalšího výzkumu, tam jsme prováděli konzultace, který byl zveřejněn 14. ledna a podporujeme i sociální dialog v Evropě a také ob borový sociální dialog v Evropě. Budeme zveřejňovat eh, také ten základní dokument, ten hlavní dokument, ale velká pozornost byla věnována také minimální mzdě a další oblasti byly pokryty v té zprávě, v společné zprávě o zaměstnanosti a v návrhu, který se týkal eh, konzultace o minimální mzdě. V roce 2020 budeme působit v podobných oblastech. Také budeme hlavní zprávu zveřejňovat eh, v této oblasti. Podporujeme také diskusy, co se týče práce sociálních partnerů a vytváření kapacit sociálních partnerů v oblastech, které budou pro vás zajímavé při následujících diskusích, které se týkají i genderové diskuse, transparentnosti, odměňování, v souvislosti s obměňováním žen a mužů. A my jsme přispěli i práci vašeho výboru, co se týče kolektivního vyjednávání. A zorganizovali jsme eh, speciální akci, co se týče minimální mzdy pro socialisty a demokraty. Evropský průzkum podniků, to je nejlepší příklad naší činnosti ve spolupráci s TEDEFOPem a IZOU. Tento průzkum je nejlepší příklad spolupráce mezi agenturami, sdílíme finanční zátěž, ale máme mnohem kvalitnější výsledky na konci. Provedli jsme pohovory s 30 tisíci společnostmi v Evropě a letos budeme předkládat výsledky. Spolupracujeme s institutem IZA a máme velký projekt o budoucnosti průmyslové výroby a některé prognózy jsme také představili v tomto kontextu, zejména co se týče realizace závěru pařížských dohod. A tam to znamená vlastně, naše výsledky říkají, že to bude znamenat nárůst evropského HDP o 1% a a dojde k čistému nárůstu eh, pracovních míst 25 Také jsme se zabývali segmentací na trhu práce a pokračujeme v činnosti, pokud je o strukturální změny na trhu práce. Výstupy v oblasti politické, tam se to týká zejména závěru eh, konference v Paříži, zpráva o společné zaměstnanosti a sociální vývoj v Evropě, zaměstnanost a sociální vývoj v Evropě 2019, to je vlastně souhrn našich zjištění. A opět budeme předkládat zprávu o evropském průzkumu společností, nedostatky na pracovním trhu. Tohle to všechno přeskočíme. Kvalita života a veřejné služby, tam jsme zveřejnili základní klíčovou zprávu, a dnes uslyšíte zprávu o složení domácností a blahobytu. Také jsme používali, také jsme zveřejnili některá doporučení v oblasti zdraví. Světová zdravotnická organizace eh, prováděla intenzivní analýzu a využila Evrops, data z evropského průzkumu o kvalitě života a ukazuje, jak eh, tato kvalita se projevuje v jednotlivých evropských zemích a jaká rizika ji ohrožují, co se týče nerovnosti. V roce 2020 bychom se chtěli zabývat eh, situací mladých lidí, kteří jsou nezaměstnaní a kteří nestudují a budeme to zjišťovat na základě několika různých projektů. Chudoba je také součástí eh, prezentace této zprávy. Pokud je o digitální věk, hlavní důraz je plat, práce platform, práce na platformách. Máme některé my jsme mít prezentaci na obědě s europoslanci a některé výsledky jsou také ve společné zprávě o zaměstnanosti a budeme v této činnosti pokračovat a budeme se zabývat možnými scénáři v tomto kontextu. A konečně poslední oblast konvergence v sociální oblasti. Evropské unii. Tam jsme představili pozitivní a negativní výsledky v této oblasti. Máme, podíleli jsme se na zasedání MKSPC a budeme i nadále se soustředovat na tu oblasti velmi rychle, co se týče výsledků. Spokojenost uživatelů s prací Eurofoundu. 95% uživatelů je spokojeno s kvalitou našich publikací, 94% tvrdí, že máme spolehlivá data, 90% tvrdí, že informace jsou výrazně v souladu s příslušnými politickými programy a 82 uživatelů doporučí naše publikace někomu dalšímu. Mám vysoký počet eh, dokumentů je používán v parlamentu a v Evropské komisi. Máme přes 210 žádostí o podíl na externích akcích počet stahování je na snímku a také spolupracujeme s dalšími agenturami, ale nemáme čas na toto rozládět. Snad zmíním, že naše rada žádá, abychom žádají po nás, abychom začali spolupracovat s ELO a začínáme zkoumat také spolupráci s Evropskou agenturou pro životní prostředí v rámci našeho nového cyklu předpokládáme, že dojde, bude větší důraz ne na digitalizaci, ale také na přechod a klimatické změny. A tady se zabýváme nejen sociální konvergencí, ale konceptem sociální soudržnosti. Děkuji mnohokrát. Děkuji za zajímavou prezentaci, poslední ve vaší funkci a budeme mít možnost se s vámi ještě setkat během tohoto roku a myslím, že jsme tu pozvánku na pracovní oběd na 19. března ještě nerozeslali, ale všichni, kteří jsou zde, si mohou tento termín poznamenat, protože máme také setkání, které se týká práce na platformách. A nyní bych ráda dala slovo třetí prezentaci paní, paní Kristě Sedláček, ředitelce OŠI. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré dopoledne, vážení kolegové a vážení členové výboru pro zaměstnanost. Já bych se dovolila vám nabídnout přehled eh, dění v roce 2019 a samozřejmě také výhled na rok 2020. My v EU už jsme zaznamenali velice zajímavý a úspěšný rok. Slavili jsme 25. výročí, což znamená, že se zasluhujeme o zajištění pracovních podmínek v Evropské unii. Myslím, že se nám daří dobře, provádíme analýzy, technických a vědeckých poznatků k otázce bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Zároveň vyvíjíme zajímavé a důležité nástroje k tomu, aby se otázka BOZP šířila, aby eh, o ní probíhala osvěta, probíhala kampaň, poslední z nich eh, skončila na konci loňského roku, týkala se nebezpečných látek, což bylo velice zajímavé, důležité téma a v říjnu začne další kampaň. Týká se, týká se uh, uh, nemocí z povolání v oblasti svalového ochromení. Eh, my jsme pracovali na základě základního nařízení od roku 2019. Toto nařízení bylo novelizováno, my jsme prováděli harmonizaci Myslím, že došlo k velmi pozitivnímu vývoji v tomto směru a já bych ráda poukázala na jednu věc, která se také objevila v tomto základním dokumentu. Podle mého názoru v předchozích letech chyběla návaznost tohoto typu a my v tuto chvíli jsme na EU už nominovali nezávislého experta jako pozorovatele v správní radě, je to pan Vlax Mixič, který má roli pozorovatele v otázce bezpečnosti práce. Poslední zasedání bylo minulý týden a vím, že vývoj je v tuto chvíli pozitivní, což pro nás znamená, že budeme nadále ještě už spolupracovat s Evropským parlamentem a konkrétně výborem EMPL. Co se týče ochrany Eh, a bezpečnosti práce, my jsme zaznamenali, že Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci jsou nadále v Evropské unii důležitým tématem. Já vám předložím několik Informace jsou k dispozici na našich webových stránkách. My jsme připravili spolu s kabinetem komisaře Smita, který jasně konstatoval, že bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci je důležitou prioritou DG Employment a obecně nové komise. Zároveň bylo řečeno, že to vše se odí, od, odehrává na eh, pozadí vývoje nových technologií. Prioritou je zajištění bezpečnosti lidí, a to nejen do okamžiku odchodu do důchodu. V roce 2019 se zveřejnil materiál, personální materiál Evropské komise, kter, na kterém pracovalo DG Employment. Dochází k dobrému pozitivnímu vývoji a EU OISHA tedy nedospěla k závěru, že by bylo potřeba provést jakékoliv zásadní změny. Došlo k vyhodnocení a přeskumu, kde se objevily doporučení k jednotlivým agenturám a také k naší vzájemné spolupráci. My tato doporučení přijmeme a provedeme. V tuto chvíli jednáme o tom, jakým způsobem je naplnit. Jak říkám, rok 2019 byl opravdu úspěšným rokem. My jsme pracovali s vysokým rozpočtem a zároveň jsme velmi úzce spolupracovali a to se neustále zlepšovalo s národními kontaktními osobami, ty jsou zásadní pro EU OŠA. EU OŠA je totiž malá agentura, takže v zájmu naplnění našich plánů a v zájmu spolupráce se sociálními partnery je tato vazba na národní body a kontaktní osoby zásadní. Co se týče výstupů z roku 2019, tak vy víte, že naše hlavní cílová skupina jsou ti, kterým chceme předkládat naše doporučení na základě našich přehledů. To jsou věci, zprostředkovatele a malé a střední podniky. Tato cílová skupina se vždycky objevuje v každé naší práci. My musíme přizpůsobovat naše nástroje a sdělení jejich potřebám. A oni se objevují všude. My jsme zveřejnili výzkum, prvotřídní výzkum, který se týkal nemocí z povolání, to je téma, které průběžně zpracováváme. Víme, že nemoci z povolání se objevují spíše frekventovaněji, také je zde téma boje proti rakovině. Jedna z těchto publikací se zaměřovala právě na toto onemocnění souvislosti s nemocemi z povolání. Pak je zde eh, vystavení se biologickým látkám. Druhá publikace by se měla objevit eh, v tomto roce a v následujícím roce bude návazná publikace na téma nemocí z povolání. Co se týče přínosu a nákladů spočívajících v tomto zpracování problematiky nemocí s povoláním. My v tuto chvíli připravujeme konkrétní spolupráce se Světovou organizací práce a Mezinárodní organizací práce, pardon, Světovou organizaci, zdravotnickou organizací a Mezinárodní organizací práce, kde chceme zpracovat téma nemocí z povolání a chceme představit číselné údaje v brzké době. Já bych se ještě vrátila k kampani Bezpečné pracoviště. Jak říkám, to je jedna z našich vlajkových lodí. Kampaně tohoto typu jsou velmi konkrétní. Tentokrát jsme se věnovali nebezpečným látkám a v tuto chvíli již můžeme konstatovat, že to byla nejúspěšnější kampaň, kterou jsme kdy realizovali, protože zapojení bylo mnohem vyšší, než jaké jsme eh, zaznamenali v minulosti. Co se týče eh, nebezpečných látek a karcinogenů, tak a karcinogeny jsou prioritou mezi nebezpečnými látkami, tak my jsme se připojili k iniciativě nizozemského předsednictví, které zpracovalo akční plán na karcinogeny. Jak říkám, zaměřujeme se na mikropodniky, malé a střední podniky, ty jsou velmi důležité pro EU OISHA. Zpracovali jsme a zveřejnili jsme přehled, rozsáhlý přehled na toto téma před rokem a budeme v této oblasti působit i v budoucnu. Zvláště se chceme zaměřit na vytváření nástrojů pro mikropodniky, malé a střední podniky. My jsme již za poslední léta vytvořili nástroj OIRA, online nástroj pro provádění vyhodnocení rizika. Chceme tím oslovit stále více mikropodniků, sociálních partnerů, malých a středních podniků a dalších, takže toto je jedna z našich zájmových oblastí. Rovněž se také soustředíme na sociální partnery a experty v oblasti stavebnictví a zemědělství, protože to jsou samozřejmě ti, kteří patří mezi tu většinovou populaci naší cílové skupiny. Pak eh, provádíme podnikové výzkumy. Podařilo se nám provést rozhovory s 45 tisíci osobami, které mají v jednotlivých společnostech na starosti bezpečnost práce. Pak jsme zpracovali porovnatelná data a v tuto chvíli můžeme již samotné vyhodnocení provést. Já to nebudu rozebírat podrobně, ale zajímavé je, jak důležitá je legislativa. My se tážeme eh, z hlediska psychosociální eh, otázky na přijetí technologií ve společnostech. Máme informační systém, což je systém, kdy jsme schopni porovnávat ukazatele v rámci celé Evropy. Můžete se podívat podrobně na jednotlivé země. Když se podívám na rok 2020, tak zde bych ráda poukázala na tři hlavní činnosti. Jednak eh, po, porucha a, a, a svalová, to je stále ještě podle našich vyhodnocení nejčastější důvod pracovní neschopnosti. Pak je druhé téma digitalizace, které chceme zařadit do nového přeledu už a což je zpráva plus přehled činností. Zde spolupracujeme s Eurofondem, jelikož my se věnujeme stejnému tématu, ovšem z jiného úhlu pohledu a proto spolupracujeme i s touto agenturou a bude tomu tak i nadále. Zde chceme zpracovat naše poznatky, co se týče mikropodniků a malých podniků. Chceme zahájit projekt na téma dodržování eh, požadavku které souvisejí s působností už. A pak eh, jsou zde rizika rakoviny, vystavování se eh, nebezpečným látkám. Zde připravujeme tento projekt s tím, že v roce 2021 se chceme zaměřit na oběhovou ekonomiku a souvislost s bezpečností práce. A co se týče psychosociálních rizik, tak eh, psychosociální rizika jsou i nadále eh, zde, což vyplynulo i z našeho přehledu. Je to velice citlivé téma, je zde potřeba více informací, více nástrojů k tomu, aby se situace na úrovni podniků zlepšila. Děkuji vám. Děkuji za prezentaci. A v tuto chvíli již předám slovo panu Anestýnimu, který odprezentuje téma ETF. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Děkuji celému výboru za příležitost podělit se s vámi o několik zásadních bodů v práci ETF. Pokusím se zmínit eh, naše hlavní body. K dispozici je celá řada publikací, kde si můžete udělat detailnější obrázek o činnosti naší nadace ETF. Jak mnozí z vás vědí, měli jsme příležitost se setkat minulý rok. To byla první prezentace eh, naší agentury na vašem výboru. ETF je jediná agentura, která pracuje výlučně mimo Evropskou unii, takže v tom smyslu je vlastně unikátní eh, svým mandátem. Eh, oslavili jsme 25. výročí v roce 2019 a řekli jsme si, že je asi na místě podívat se na náš mandát, na to, zda bychom třeba neměli naši činnost trošičku aktualizovat tak, aby eh, více naplňovala mandát, jaký naší agentuře Evropský parlament před 25 lety schválil a který byl aktualizován zhruba před deseti lety. Minulý rok jsme se tady soustředili na vývoj nové strategie ETF, přizvali jsme celou řadu eh, příspěvků a jsem velice rád, že pan Serkas a paní Bauer, dva pozorovatele určení Evropským parlamentem, jsou dnes mezi námi. My jsme do toho procesu se snažili zaangažovat co nejvyšší počet zástupců našich partnerských států. Jak víte, máme státy, máme 29 partnerských států z oblasti Středomoří, máme partnery z východního partnerství Střední Asie a západního Balkánu. Podívali jsme se na kontext, v jakém nyní pracujeme. A ten kontext váš výbor velice dobře zná. Je to kontext, kdy dochází k stále častějšímu výskytu mezer v oblasti dovedností, jsou stále větší rozdíly mezi očekáváním firem, co do dovedností, které potřebují, a co do eh, dovedností, jaké produkuje systém eh, odborné přípravy což není unikátní pro eh, tyto eh, partnerské státy, ale v některých z nich je to hodně akutní problém. Rovněž jsme, rovněž jsme viděli, že otázka ehm, té aktualizace dovedností v těchto zemích je v těchto zemích hodně úzce spjata se stabilitou, růstem a udržitelností v té dané zemi. Takže ta strategická diskuse pro nás byla, abychom se zaměřili na to, jakým způsobem jako Evropská agentura můžeme přispět k vývoji aktivit, které by podporovaly snahy daných zemí v této oblasti. Další kontextuální eh, bod je ten, že podobně jako v Evropské unii, v partnerských státech se z otázky dovedností stává eh, otázka hodně vysoko na politickém, politickém žebříčku priorit. Vidíme to v Evropské unii v rámci sociálního pilíře, to je jeden z největších výdobytků posledních několika let, tedy že vzdělávání a odborná příprava jsou hodně vysoko na žebříčku priorit, ale i v partnerských zemích ETS vidíme, že otázka odborné přípravy se dostává až na samotnou špici agendy. Máme také novou dynamiku na frontě rozšíření. Některé naši partnerské země urychlují své reformní snahy v oblasti reformy, tedy eh, vzdělávacích systémů, aby mohly plně požívat výhod, jaké jim přinese členství. A vidíme, že jako součást zelené dohody tato komise již teď oznámila, že dovednosti budou naprosto zásadní, přičemž nejde pouze o dovednosti uvnitř EU, ale i u našich partnerů protože zelená dohoda velice jasně říká, že chce prosazovat udržitelnost a tím pádem musí sahat za hranice Evropské unie. A vidíme, že diskuse o novém programu vnějších vztahů jasně ukazují, že eh, na této cestě se hodlá pokračovat, co do tedy mm, evropské pomoci s reformou vzdělávacích systémů v partnerských státech, jak uvnitř EU, tak mimo EU. Eh, řešíme také otázku eh, Aliance Evropské a Africké unie pro pracovní místa a růst. Co tedy říká ta nová strategie? Dám vám jenom několik základních eh, bodů. Chtěl bych poděkovat paní Katrin Langensípen, která hostila v listopadu pracovní oběd, kde jsme se s některými z vás, kteří se mohli zúčastnit, a děkuji vám za účast, mohli podělit o hlavní prvky naší strategie. To pro nás byla skvělá příležitost pro kontakt s vámi, alespoň s některými z vás. Nová strategie se zaměřuje na oblast eh, vzdělávání a odborné přípravy v kontextu vývoje lidského kapitálu v daných zemích. Musíme se podívat na to, jak může vzdělávání pomoci navýšit kapacitu daných zemí co do anticipace a řešení nedostatků dovedností na pracovním trhu. Takže zaměřujeme se ne na čistě vzdělávání a odbornou přípravu samu o sobě, díváme se na ně jakožto součást vzdělávacího systému, díváme se na to, jak, k jaké interakci dochází s politikou pro pracovní trh. Chceme podporovat pracovní trhy a v mnoha našich partnerských státech se zaměřujeme také na otázku demografických změn a migrace. V rámci této nové strategie rovněž uznáváme, že my jako agentura nezískáme dodatečné prostředky a tím pádem se musíme více soustředit na to, co děláme a musíme lépe cílit a diferenciovat nabídku, jakou máme pro partnerské státy. A v tom smyslu chceme více spolupracovat na podpoře těch zemí, které se zabývají reformními procesy a e, tam, kde tedy Evropská unie a členské státy přisuzují vyšší míru priority. A tam nasazujeme naše zkušenosti, pakliže je to zapotřebí. Jakým způsobem to bude probíhat do budoucna v rámci nové strategie? Chceme neustále aktualizovat zkušenosti, které máme v, něčemu, v něčem, čemu říkáme knowledge hub, tedy takový znalostní e, uzel, združujeme znalosti a dovednosti, které fungují v kontextu vnějších vztahů a o tyto praktiky se pak chceme dále podílet. Díváme se na otázku politického poradenství pro partnerské státy, na otázku jejich podpory nejenom při navrhování nových systémů, ale také při stanovování priorit a jejich implementaci. A poté navazujeme něčím, co je pro nás velice důležité, to je monitorování, hodnocení a využívání důkazního materiálu pro vyhodnocování efektivity politik eh, a politického poradenství, jaké poskytujeme. No a poslední prvek nové strategie je, že chceme ehm, být prospěšnější v rámci tohoto partnerství. Jedna věc, která se změnila od doby, kdy ETF byla před 25 lety, zalo, 25 lety založena, je to, že ta spolupráce je daleko víc nahuštěná, je daleko víc agentur a partnerů, kteří spolupracují. Máme různou bilaterální spolupráci na úrovni členských států, máme mezinárodní agentury jako UNESCO nebo International Labour Office, kteří působí na mezinárodní scéně a je tam spousta nových partnerů přímo v regionech. Jinými slovy, je zde větší potenciál pro synergie a musíme zajistit, že optimalizujeme naši práci vzhledem k tomu, co existuje v terénu. Dovolte mi teď několik slov k roku 2020. Rok 2020 je pro nás rokem přechodným, kdy chceme vytvořit novou strategii a e, pro rok 2021 ji chceme mít už hotovou. Zaměřujeme se proto na několik vlajkových iniciativ. Dovolte mi zmínit tři, které by podle mne mohly některé z vás zajímat. Jednak Náš monitorovací turinský proces, eh, který provádíme, to je dvouletý proces, který se zaměřuje na vývoj v jednotlivých státech. V roce 2020 se zaměříme na tři geografické oblasti na východní partnerství. Tam eh, bude prezentace národních eh, monitorovacích procesů v Bělorusku na regionální konferenci v březnu a ta pak poskytne podněty na summit pro východní partnerství, který proběhne později v letošním roce. Dále se zaměříme na, eh, na země Středomoří a budeme spolupracovat také se Střední Ázií. Pakliže kohokoliv z vás některé tyto země zajímají, samozřejmě vždy uvítáme participaci europoslanců a europoslankyň na národních schůzkách, které probíhají na konci toho procesu. Pokud to někoho zajímá, rád vám sdělím data, kdy k těmto schůzkám dojde, abyste se jich mohli také zúčastnit. Protože když pak prezentujeme výsledky těchto procesů, tak ehm, to poté probíráme s národními příslušnými orgány. Druhá oblast, jakou bych rád zmínil, jsou studie na téma budoucí dovednosti, ale zaměřujeme se na tradiční sektory. Jinými slovy, jak se tradiční sektory mění, jeden příklad za všechny. Eh, zaměřujeme se na zemědělství v Izraeli a Maroku a díváme se na automobilový průmysl v Turecku. A zaměřujeme se na to, jakým způsobem nové digitální dovednosti vstupují do tradičnějších sektorů, které jsou v některých našich partnerských státech dominantní a co to bude znamenat pro systém vzdělávání a odborné přípravy. Tyto studie budou připraveny později v letošním roce. Jako doplněk tohoto procesu se zaměřujeme na to, jaké postupy v oblasti big data bychom v těchto zemích mohli vybudovat, tam, kde databázové informace nejsou zatím tak rozvinuté, jako v některých například členských státech Evropské unie, ale kde je přesto důležité mít určité nástroje pro výhled do budoucna. A poslední prvek, který bych rád zmínil, je, že budeme podporovat snahy komise při vyvíjení eh, sítí excelence v rámci odborné přípravy, což je součást programu Erasmus pro eh, členské státy nebo pro účastnické země programu Erasmus obecně. A tuto příležitost rozšiřujeme na partnery v našich partnerských státech, abychom se zaměřili na to, eh, v jakých oblastech by mohli mm, mít určitou výhodu z účasti na tomto programu Excelence v odborné přípravě Ehm, našli by třeba nové příležitosti v oblasti odborné přípravy. A to je z mé strany všechno. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát. Jako poslední a poslední v tom smyslu, že to je naše nejnovější agentura, dostane slovo pan Kurel z ELA. Uh, děkuji, děkuji mnohokrát. Děkuji za pozvání. Jsme skutečně nejčerstvějším přírůstkem mezi agenturami, Evropský orgán pro pracovní záležitosti. A zabýváme se vytvořením agentury od roku 2019 do roku 2020 je klíčovým cílem pro náš orgán vytvořit řídící strukturu, která je nezbytná pro naši práci v letošním roce a v budoucích letech a budou zmiňovat asi trošku nudnější záležitosti než ty, o kterých hovořili předřečníci. Musíme zmínit logistiku. Jedna z věcí, kterou jsme dělali, je, že jsme zahájili nábor pracovníků pro náš orgán, abychom měli přiměřené zastoupení. A museli jsme tedy zajistit nábor některých pracovníků, kromě těch, kteří pracovali v komisi na těchto úkolech. Kromě toho je bylo důležité zveřejnit informaci o volných místech. To proběhlo v loňském roce, na konci loňského roku. Máme celou řadu uchazečů a musíme projít příslušným postupem, aby naše eh, tedy agentura fungovala od léta letošního roku, což znamená, že je také možné, že to je má poslední prezentace před vaším výborem, čehož jednak lituji, ale na druhé straně jsem rád, protože to znamená, že naše instituce bude skutečně fungovat. Co se týče k logistice, ale my jsme také dělali ještě něco jiného. Došlo k oficiálnímu zahájení práce ELI v říjnu loňského roku. Došlo k setkání na vyš- vysoké úrovni s některými i europoslanci, s předsedou komise a už proběhla dvě jednání řídící rady. My jsme schválili v říjnu pracovní program na rok 2019, který se zejména týkal administrativních otázek a druhé jednání proběhlo v prosinci a to se týkalo pracovního programu na rok 2020. A co rozhodla tedy řídící rada? Soustředit se v prioritách na práci v roce 2020 na dvě hlavní otázky. První z nich je úkol usnadnit přístup k informacím o pracovní mobilitě a řídící rada se rozhodla vytvořit pracovní skupinu s členy řídící rady, abychom postoupili na tomto tématu a abychom poskytli příslušné informace a vedení jednotlivým institucím a orgánům. A za druhé dojde k setkání této pracovní skupiny a začne pracovat už příští měsíc a poskytne jasné výsledky. Samozřejmě musíme zde vyvážit naše ambice a cíle a musíme postupovat eh, pragmaticky. A to, co náš orgán rozhodl, je zabývat se společně s Evropskou platformou pro řešení nedeklarované nelegální práce. A tady budeme spouštět kampaň a náš orgán se rozhodl se zapojit do tohoto úsilí. Budeme s nimi tedy spolupracovat a v tomto kontextu provedeme symbolický krok. Spustíme první společné inspekce do konce letošního roku. Samozřejmě ne, zatím to nebude plnohodnotné, naše úroveň aktivit bude tedy bez ohledu na logistiku postupovat, ale už působíme v terénu, abychom ukázali, že náš orgán existuje. Skutečnost, že řídící rada rozhodla o dvou hlavních prioritách, tedy informace a společné inspekce, neznamená, že zbytek úkolů byl zanedbán. Je tu celá řada dalších bodů, kterými se budeme zabývat v letošním roce a já bych zejména uvedl dva. Zajistit eh, pokračování v činnosti dvou úspěšných sítí a platform. Převedeme práci EURESu na náš orgán a EURES je, funguje a působí poměrně dlouho a byl velmi úspěšný, takže musíme zajistit, aby až eh, zajistíme tento složitý eh, převod po stránce informatiky, tak eh, je třeba zajistit, aby ten přechod byl co nejplynulejší a aby veškeré úsilí Eurostu bylo ještě umocněno a pokračovalo. A druhý bod, já už jsem to zmínil, se týká platformy, která, se, která řeší nedeklarovanou, nepřilášenou práci. A tady jsem trošku zaujatý, protože předsedám této platformě, ale byla úspěšná a podařilo se jí tedy využít nasazení členských států a musíme zajistit, aby v tom přechodu, který je předpokládán, a aby tedy činnost, která je zatím samostatná, aby tato platforma tedy pokračovala v kvalitní práci. A tady už spolu děláme příslušné kroky a nepředpokládám nějaké zásadní potíže, co se týče tohoto přechodu. A já jsem velmi povzbuzen tím, že jak platforma, tak náš orgán už spolupracují, jak už jsem dříve řekl. Samozřejmě máme před sebou výzvy, v tomto roce a v následujících letech bude základní výzvou v té oblasti logistiky integrace národních kontaktních pracovníků. To jsou osoby, které budou zastupovat členské státy a které mají konkrétní specifickou úlohu při řádném fungování našeho orgánu. Očekáváme, že se zapojí v prvním pololetí letošního roku a hodně na ně spoleháme a bude důležité, aby členské státy jmenovaly správné osoby. A aby řídící, a za řídící radu jsme se dohodli na popisu jejich eh, práce, ale budeme v úzkém kontaktu s eh, národní státní zprávou a vytvoříme tedy společný eh, rámec pro činnost našeho orgánu. Jak už jsem řekl, máme poměrně nelehký úkol. Řešíme logistiku a to nejsou věci, které jsou příliš atraktivní pro politiky, ale z mé zkušenosti, já nejsem politik, já jsem úředník, ale pokud nefunguje logistika, tak prostě nastávají problémy a kromě toho musíme také zajistit, aby v roce 2020 jsme skutečně spustili aktivitu naší, eh, našeho orgánu a dokonce jsme byli vyzváni, abychom se pustili do konkrétní činnosti a to jsou právě ty společní, společné inspekční týmy. A co se týče určité anekdoty na okraj, tak byli jsme požádali, abychom provedli aspoň jednu inspekční práci a my jsme se zavázali, že jich uděláme sedm. Děkuji, děkuji za zajímavou prezentaci. A nyní dám slovo nejdříve zástupcům politických skupin, ale snad eh, můžeme udělat první kolečku. Takže nejdříve slovo za EPP, paní Balsen. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát za zajímavé prezentace o práci jednotlivých agentur. Děkuji, že jste nám představili průzkumy a studie a statistiky, ty jsou pro naše práce velmi podstatné. Je to pro nás zajímavé sledovat tuto práci ve výboru AMPL a těšíme se na další dobrou spolupráci mezi naším výborem a agenturami, včetně té nové agentury pro pracovní záležitosti. A já bych jako nová poslankyně ráda řekla, že by pro nás bylo zajímavé se do některých těchto agentur i vypravit v průběhu našeho mandátu. Dovolte mi dva dotazy. Jak bychom mohli lépe zapracovat umluvu Mezinárodní organizace práce do našich rozhodnutí? To je první otázka. A druhá otázka kterou bych ráda položila z ní. Máte za to, že pracovní zátěž vaší agentury se zvyšuje a chci se zeptat, zda postačuje rozpočet, který je přidělený vaší agentuře. Já zareaguji na první otázku okamžitě. Pokud dovolíte, my máme ve výboru EMPL takový zvyk, že každý rok navštívíme jednu z agentur. A vždy bude možnost se přihlásit pro ty, kteří by měli zájem. Marian Fint za SAD, prosím, máte slovo. Děkuji za stručné, ale velmi zajímavé prezentace. To je velice důležité pro pracovní život v Evropě. Já budu pokračovat v dánštině. Mr. Sibbel, det er meget vigtigt, at alle det er meget vigtigt, at alle i Europa får efteruddannelse. Velmi důležité, aby Evropané měli možnost eh, se trvale vzdělávat a školit. Je velmi důležité pochopit, jak je možné čelit změnám v oblasti zaměstnanosti. Jaké překážky v oblasti eh, trvalého vzdělávání vás čekají? Pane Valdési, já vám děkuji za jasný přehled eh, o aktivitě Eurofoundu. Já sama jsem si našla informace na vašich internetových stránkách a ve vaší prezentaci jste hovořil o transparentnosti odměňování. Víte, jaké jsou rozdíly mezi odměňováním mužů a žen? A sehrává to také roli v té situaci, se kterou jste se seznámili. Paní Sedláček, já jsem naslouchala vašemu vystoupení o nebezpečných látkách na pracovišti. A jak vlastně se konkrétní příklady z pracoviště mohou přenést na do jiných míst. A také mě zaujaly ty poruchy v oblasti svalů a kostry. A já bych uvítala, abyste zaujali stejný, abyste měli stejný postoj. Pane Zíble, vy jste mluvil o změnách na, na pracovišti a o tom, jak se mění situace. Pokud nebudeme sledovat tyto změny, tak eh, nastanou problémy, jako je stres a psychosociální problémy jak vyřešit psychosociální problémy. Děkuji všem řečníkům. Okay, thank you. To, uh, Miss, eh, Brune on behalf of... Děkuji paní Brune za Renew. A nebo chcete přenechat? Děkuji, paní předsedkyně. Já dám slovo kolegyni, která má otázku v oblasti zdravotnictví. Děkuji mnohokrát, Silví. Budu hovořit francouzsky. Mé otázky se týkají konkrétně paní Sedláček, to se týká zdraví na pracovišti. Vy jste zmínila, vážná paní, že OŠA vedla kampaně, aby zvýšila povědomí, pokud jde o kancerogenní látky na pracovišti a vaše zkušenosti jsou velmi cené. 120 tisíc rak, případů rakoviny na, v souvislosti s prací jsou diagnostikovali každý rok a z toho je 80 tisíc umrtí. A diagnoza, většina diagnóz je ve věku, kdy lidé pr pracují a lidé čelí příznakům dlouhodobě a jejich eh, znovu zapojení na trhu práce je o to obtížnější. Agentura by mohla přispět k diskusi například tím, že provede kompilaci jednotlivých eh, své minulé práce a doporučení v posledních letech. A to by mohl být jeden, jeden z základních kamenů vaší cestovní mapy v oblasti kancerogenů. Také jsme hovořili o kancerogenních látkách, které nejsou vázané na životní prostředí. A víte, že nedávná studie ukázala, že noční práce významně zvyšuje riziko eh, rakoviny prsu u žen. Provede vaše agentura kampaně a bude upozorňovat na toto riziko onemocnění rakovinou, což nesouvisí s kancerogeny v životním prostředí. Děkuji vám mnohokrát. Thank you. Uh, děkuji. A pokud se nemýlím, Nevidím, že by se někdo hlásil za zelené. Doufám, že mě zrak neklame. Tak tedy za skupinu ID. Nevidím nikoho. Pane Koukine, vy chcete vystoupit za EKR? Ich bin leider gerade auch erst in Já eh, jsem tady bohužel také zrovna přišel a tím pádem jsem tady nebyl a nejsem vpraven do tématu. Eh, eh, Nevidím ani nikoho za GUE, tedy se budou řídit známem řečníků, to znamená těch, kteří se přihlásili a chtějí vystoupit a následně dám slovo zpět panelistům. I vy budete mít možnost vystoupit, ano, ale v prvé řadě poslanci, potom experti a potom ředitele. Kdo se hlásí? Johan Daniel se hlásil jako první. Máte slovo, prosím. Děkuji. Já děkuji za všechny prezentace, za pracovní programy jednotlivých eh, agentur. Mám dva dotazy týkající se práce Evropské agentury pro pracovní záležitosti. Já bych eh, v prvé řadě rád řekl, že vítám skutečnost, že budete dávat prioritu společným inspekcím že chcete realizovat společné insekce. E, já jsem doufal, že budete natolik ambiciozní, že se podaří alespoň jednu pilotní inspekci realizovat v tomto roce a já nyní vidím, že vaše ambice jsou ještě mnohem vyšší, než byly moje předpoklady, takže doufám, že se podaří i vaše představy ještě rozšířit a navýšit. Možná jedna inspekce ročně je pouze omezenou ambicí, možná by se mohl tento počet navýšit. A pak by mě zajímalo, zajímalo, jaké, jaký synergický efekt lze realizovat i na národní úrovni. A pak, co se týče zvýšení efektivity a zamezení duplicitní práce. Na to se chci rovněž zeptat. A pak se chci zeptat na článek 8 nařízení, kde se uvádí, že sociální partneři a jejich organizace na národní úrovni mohou upozornit příslušné orgány na jednotlivé eh, případy, které působí zde znepokojení a eh, odbory spolu s ETC předložily agentuře v letošním roce, v loňském roce některé případy a tak by mě zajímalo, jak chcete postupovat, co se týče těch už zahájených případů a nových případů. Děkuji. Děkuji, prosím, paní Dura Fernandez. Já budu hovořit španělsky. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat zástupcům jednotlivých agentur a otázka směřuje na pana Maldés a paní Seldasky. Jde mi o zdraví. V prvé řadě blahopřeji k počtu studií, které agentury vypracovaly na téma pracovních podmínek a na téma uh, ochrany zdraví při práci. Myslím, že je zde ale propastný rozdíl, pokud jde o vyhodnocení těchto otázek a otázek duševního zdraví na pracovišti. Když hovoříme o duševním zdraví na pracovišti, tak eh, abyste na to upozorňovali také několikrát. Často hovoříme o emocionálních poruchách, jako je deprese, otázky přizpůsobení se změnám. To jsou psychické stavy týkající se konkrétních podmínek. A zde hovoříme o pracovišti. Já se domnívám, že zde lze snadno zajistit prevenci. To jsou psychické poruchy, které jsou provázány se zdravím obecně a na evropské úrovni je poptávka po koncipování evropské strategie duševního zdraví. Tato se objevila a my zde nehovoříme o vážnějších otázkách, náročnějších otázkách, jako je schizofrenie. Hovoříme zde o běžných psychických poruchách, které se objevují na pracovišti. A pokud by bylo možné vytipovat pracovní podmínky, pracovní prostředí, která se lépe zaslouží o lepší duševní zdraví, bylo by dobré se tomu věnovat. Myslím, že bychom měli vyvinout další tlak na komisi, aby stanovila doporučení pro jednotlivé členské státy ohledně pracovních podmínek, ohledně pracoviště, které se lépe zaslouží o lepší psychický, psychické zdraví psychosociální otázky. A pak je zde otázka digitalizace, která má velký vliv na duševní zdraví, zvláště to přehnanost týkající se připojení k různým zařízením. Měli bychom začít pracovat na této strategii a následně na právním rámci, který by umožnil vypnout některé přístroje. Dochází i k zhoršení situace, co se týče absence na pracovišti, co se týče pracovní neschopnosti. Dokonce zde je určitá propojenost s počtem sebevražd. Myslím si, že bychom měli zpracovat tyto údaje a vypracovat rámec pro lepší pracovní podmínky, které by se zasloužily nejenom o lepší fyzické zdraví, ale i duševní zdraví. Děkuji, prosím, pana Petena. Děkuji, paní předsedkyně. Já zdá se, sdílím jednu věc s panem Koralem a panem Mandelem. Pro mě to totiž také poslední zasedání výboru, proto vám přeji hodně štěstí a děkuji vám za vaše vynikající práce. Chtěl jsem se zeptat pana Orestýnyho, když už teďka bude Spojené království Eh, sousední zemí, tak jestli přijedete do Spaného království a budete eh, pracovat i zde, ale nebudu tuto otázku klást, nebudu. Zatím jsme v Evropě, mm, pracovní populace je 75 milionů, jeden ze tří trpí nedostatečnou kvalifikací. A stále častěji jsou to mladí lidé. Mě zajímají demografické změny, co starší populace. Zdá se, že, že je zde určitá vyváženost mezi vzděláním a prací, produktivním věkem a věkem odchodu do důchodu. Na to bychom se měli zaměřit. A z toho, co říkal pan Siebel, jsem vyrozuměl, že na tom se trochu pracuje a tak by mě zajímalo, co se konkrétně činí a zda nějak spolupracujete se Světovou zdravotnickou organizací na programu měst, která se zasluhují lepší bezpečnost práce. Například Londýn se v této akci zvlášť významně angažoval. Děkuji. Děkuji, pan Unge, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dva dotazy. Nejprve chci poblahopřát všem řečníkům. Pan Zibl správně říkal, že je to výzva byly čtyři agentury, nyní je pět agentur, další sesterská agentura, musíte se tomu přizpůsobit. Já myslím, že je to výzva pro všechny z vás. Někteří z vás máte mandát, který je 25 let starý, jiní máte nový aktualizovaný mandát, takže jak hovoříte o rozdělení práce mezi jednotlivými agenturami, aby nedocházelo ke zdvojování práce a jak to pojednáváte v rámci této rodiny pěti agentur. A pak je zde zájem na eh, kvalitní služby v rámci Evropy. Já vím, že máte celkem napjatý rozpočet a v řadě agentur byla zaznamenána tendence zadávat eh, řadu věcí externě či dočasným pracovníkům. Já nevím, jestli je to něco, co zaznamenáváte průběžně. Jaký je podíl těch, kteří pracují na stálý pracovní poměr a těch, kteří mají pouze eh, dočasný pracovní poměr? Děkuji a prosím paní Brune. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit francouzsky. Mám dvě otázky. Jedna se týká evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Ela, jsou zde velká očekávání. Já bych ráda věděla, zda už eh, orgán byl zmocněn poštou nebo jinak. A pokud ano, tak eh, čeho se eh, týkaly tyto žádosti? Druhá otázka se týká Evropské nadace pro vzdělávání a Týká se to budoucí kvalifikace, zejména ve, v zemích Středomoří. To je téma, které sleduji zvláště a mě by zajímalo, jak postupujete, zejména co se týče spolupráce s podniky, jak vlastně získáváte představu o potřebách budoucí kvalifikace a budoucích dovedností. Děkuji. A poslední na seznamu řečníků za Evropský parlament, pan Mela. Thank you very much. I will speak. Děkuji, a budu hovořit polsky. Děkuji vám za tyto zajímavé informace. Bylo zajímavé se vyslechnout vaše prohlášení. Zvláště mě zajímá téma, o kterém jste hovořili, o snahách přizpůsobit kvalifikace trhu práce a potřebám trhu práce. To není nic nového, to je přístup, který se uplatňuje již řadu let. Je to myšlenka koordinace požadavků trhu práce a středisek odborného vzdělávání. To není nic nového. Tak by mě zajímalo, do jaké míry a jakým způsobem se toto téma v průběhu času vyvinulo. Zlepšila se ta koordinace? Vedeme se lépe při slaďování požadavku trhu práce a odborného vzdělání. My provádíme analýzy trhu práce a snažíme se nadefinovat potřeby v oblasti kvalifikace, ale zdá se, že zde stále ještě existují mezery. Jsou ty potřeby správně nadefinované? ze strany trhu práce. Když připravujete své činnosti, jde spíše o provádění výzkumu a koncepční práce, anebo se snažíte opravdu prakticky vyhodnotit fungování trhu práce a jeho potřeby? Děkuji a nyní Evelyn Regner, prosím a pak přijdou na řadu experti. Děkuji. Paní předsedkyně, i já položím otázku. Já se omlouvám, že jsem dorazila tak pozdě. Chci se zeptat na genderovou rovnost a chci tuto otázku položit všem pěti. Za prvé, gender mainstreaming, promítání genderové rovnosti do všech oblastí práce. Jakým způsobem to realizujete, jak jste to uchopili, to se chci zeptat. A pak také, do jaké míry funguje spolupráce s iGang Institut Evropské unie pro genderovou rovnost a zde v souvislosti s Dublinskou nadací bylo provedeno již mnohé. Zajímalo by mě, do jaké míry se daří využívat synergického efektu. A pak obecně všechny instituce se snaží řešit otázku pracující ženy a v souvislosti s tím i platový rozdíl mezi příjmy mužů a žen. A mě by zajímalo, z hlediska dublinské nadace, do jaké míry jste toto téma zpracovali a pak v souvislosti s minimální mzdou jsou to většinou ženy, které vydělávají méně a tak by mě zajímalo, co vaše jednotlivé instituce připravují na toto téma. Já se omlouvám, že vlastně jsem položila otázek hned několik, ale genderová otázka by mě velmi zajímala. Děkuji. Děkuji, Evelyn. A nyní mohu dát slovo bývalé kolegyni Bet panu eh, bývalému kolegovi Bekorvi. Děkuji. Chtěl bych ze své funkce poděkovat řediteli Sýblovi eh, a pogratulovat mu k zahájení eh, této fáze práce a je skvělé, že se zaměřujete na změnu trhu práce. My to bereme jako jednu z nutností. Výzva digitalizace a eh, demografického rozvoje sem musí být nějakým způsobem zapojeny. je důležité se podívat na situaci nedostatku odborně vzdělaných pracovních sil. Osobně to vnímám tak, že máte k dispozici mnoho nástrojů v oblasti sledování odborné přípravy v Evropě, což je velice důležité. A důležité je i know-how ETF a na tom je také potřeba pracovat. Je jasné, že máme v rámci strategického provádění určité priority, jakým způsobem můžeme zatlačit, respektive, abych to řekl slušně, jak motivujeme národní vlády a národní organizace, příslušné úřady, včetně sociálních partnerů, kteří mohou hrát velice konstruktivní roli. Jakým způsobem je můžeme do toho procesu zapojit? Povědomí mezi občany, co se týká moderního, eh, na budoucnost orientovaného modelu vzdělávání, zejména pro mladé lidi, to je jistě důležité, ale je to důležité i v kontextu celoživotního vzdělávání. Takže i to si myslím, že může být pro nás, pro všechny priorita. A e, existenční otázka Evropy, já tady nechci tedy dlouho přednášet, pouze chci reagovat na to, jakým způsobem vnímám svou práci do budoucna jakožto práci experta. Existenční otázka kvalifikací, dovedností, kompetencí pracovníků v Evropě bude velice důležitá a musí být na prvním, žebří, na prvním místě žebříčku priorit. A poprosil bych všechny kolegy zde ve výboru, aby toto co nejvíce podporovali, ať už to budou zprávy nebo jiná odpovídající činnost, která bude zapotřebí. A ten slogan, který jsme slyšeli, bude skutečně na místě, tedy aby VET bylo vhodné pro budoucnost. To je to zásadní, o co se musíme snažit. Děkuji. Děkuji vám, pane Bekre teď dostane slovo paní Lope Fontaně, naše expertka v rámci Eurofoundu. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Jak Menendez Valdez řekl, hlavním cílem je poskytovat národním a evropským institucím a sociálním partnerům data důkazy a zprávy, aby ti to mohli rozhodovat. Prezentace pana Menendese byla velice jasná. Vidíme, kolik úžasné práce agentury za poslední roky odvedly. Já jako bývalá europoslankyně mohu říci, že plně chápu, jak složité je vytvářet legislativu na zlepšení pracovních podmínek a vlastně i soukromých životů evropských občanů a dosažení nejlepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, ale je jasné, že pokud máme nějakou informační základu, která je objektivní a analyzuje konkrétní kategorie konkrétních sektorů, když se můžeme podívat na dopad různé politiky, tak je legislativní práce rozhodně mnohem jednodušší. Data, která poskytuje Eurofound, se stále více používají a jsou stále relevantnější. To se konec konců ukáže i v nadcházejících konzultacích o minimálním mzdě, což je velice kontroverzní a velice aktuální téma. Na tato data se budeme muset zaměřit velice pečlivě, než to rozhodnutí přijmeme. A podobné to bude v souvislosti s prací na domácnostech a blahobytu, což budeme provádět v příštích letech. V poslední době vidíme velké změny a velká zlepšení na trzích práce v Evropě. Ale máme hospodářské a sociální nerovnováhy mezi státy a regiony. Přičemž tyto změny mohou ohrozit i ekonomický cyklus. A to je potřeba si uvědomit. A to je další aspekt, který Eurofound zohledňuje. Demografické výzvy, kterým čelíme. A technologické výzvy. A samozřejmě také environmentální výzvy. Potřebujeme-li data, empirické důkazy, abychom se s těmito výzvami mohli lépe popasovat, tak eh, od toho máme Eurofound, ale musíme zajistit, že tato úroveň výzkumu bude zachována i dále a proto musíme zajistit disponibilitu finančních prostředků. Cokoliv jiného by mohlo celou situaci ohrozit. Od některých europoslanců jsme slyšeli, že dojde k jaksi externalizaci práce některých agentur. Samozřejmě je potřeba přemýšlet o rozpočtu, takže e, musí být jasné, že my zde v parlamentu i nadále agentury podporujeme v tom smyslu, aby měli dostatečný rozpočet, aby mohli provádět svou činnost. Na závěr bych ráda řekla, že pakliže některá pracovní místa zmizí, budeme muset vytvořit jiná. Jinými slovy, budeme muset přivítat změnu, aby Evropa zůstala konkurenceschopná i co do kvality, nejen co do nákladů. Musíme své pracovníky chránit a zároveň zvyšovat produktivitu. Chtěla bych zmínit excelentní práci, jakou eh, provádí pan Menendez v posledních letech. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A teď dostane slovo pan Mixič, expert přizvaný za EU OSHA. Děkuji první řadě bych chtěl poděkovat zaměstnancům EU OŠA za skvělé přivítání eh, koncem minulého týdne na zasedání eh, řídící rady. Řekl bych, že to je důležitý základ pro naši další spolupráci. Chtěl bych eh, pogratulovat EU e OŠE k některým prioritám, které do příštích let přijme. Konkrétně hovořím o digitalizaci, o nemocích z povolání, což, eh, jak říkala doktorka Sedlačeková, je trvající priorita psychosociální rizika, to tady také zaznělo. Od eh, jedné europoslankyně v otázkách a to je velice důležitá priorita pro nás, pro všechny abychom se snažili harmonizovat eh, to, co si euro, europoslanci myslí, že jsou naše priority, abychom to mohli začlenit do pracovního programu agentury. A když už říkám toto, mohl bych eh, navrhnout daleko větší míru zaměření na otázky související s rakovinou. EU OŠA už toto zvažuje Zejména se pracuje na různých pracovních faktorech, které vedou ke vzniku rakoviny. Jde o léčbu rakoviny, ale vzhledem k tomu, že rakovina je priorita, která byla formulována i Evropskou komisí a je to velice důležité téma pro tento výbor, myslím si, že bychom se v rámci práce EU OŠA právě na toto téma měli zaměřit. Chci být stručný, proto mi dovolte jen stručně se ještě vyjádřit k třem výzvám, které nás v příštích letech čekají. Samozřejmě jsme stále na začátku tohoto systému spolupráce, ale už jsem pochytil několik výzev. Jedna je už v podstatě vyřešena touto agenturou, a to je výzva Eh, jak dosáhnout až k malým podnikům a mikropodnikům. Eh, to řeší různé kampaně EU OŠA, vyžaduje si to silnou spolupráci od těch eh, národních focal pointů, tedy od těch jakýchsi uzlových bodů. A ta rychlá pomoc těmto kontaktním místům je velice důležitý podpůrný nástroj, jaký EU OŠA národním kontaktním místům a členským státům de facto nabízí. Zdá se, že to je nástroj velice populární mezi členskými státy. Ty národní kontaktní body si to oblíbili. Zároveň se na zasedání řídící rady objevily žádosti, aby tento nástroj začal fungovat um, co nejplynuleji, tedy aby se redukovala byrokracie. A jsem si jist, že EU OŠA se i na toto zaměří. Pravděpodobně asi to nejdůležitější v příštím období bude práce na evropské eh, strategii pro eh, ochranu zdraví a bezpečnost při práci, kdy EU OSHA bude představovat důležitý příspěvek pro práci komise. A tento výbor by logicky měl mít a bude mít eh, spoustu připomínek, to je jasné. Chtěl bych vás informovat, že SNR 3, eh, jehož výsledky budou právě zveřejněny, je založen na 50 tisících eh, rozhovorech, což je obrovský kus práce a myslím si, že by eh, toto komise měla vzít v potaz a zapracovat to do své nové strategie. Děkuji. Teď tady mám dvě jména za ETF. Ně, nejprve pan Serkas. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Přeji všem hezké dopoledne. Zdravím všechny poslance výboru a všechny ředitele agentur. Když jsem byl europoslanec, tak jsem s vámi s všemi pracoval a vážím si vaší práce. Zejména děkuji panu Menendesovi Valdesovi, který pokračuje ve skvělé práci, jakou odváděl, když jsem já ještě seděl v parlamentu. Co se týká agentury ETF, v Turínu Dovolte mi pár poznámek. Rád bych zdůraznil, že v rámci mé práce v této agentuře eh, a v rámci těch cest po hlavních městech členských států jsem viděl práci, jaká probíhá v jednotlivých zemích a velice si ji vážím. Vlastně všechny tyto agentury jsou velice důležité, protože poskytují podporu, poskytují údaje ve světě, který se neustále mění. Je potřeba neustále se zaměřovat na lidský kapitál, zejména v zemích, kde je mnoho sociálních problémů. Práce, jakou v Turíně odvádějí, je opravdu excelentní. Řekl bych, že čas od času bychom v Evropské unii měli být i ambicioznější, protože když ambiciozní nejsme, vytváří to frustraci. Jak eh, říkal ředitel Onestiny, potřebujeme nové cíle, nové ambice, potřebujeme zajistit, že pro tyto cíle budeme mít k dispozici potřebné prostředky. Navýšení ambicí Evropské unie musí jít ruku v ruce s novými finančními a rozpočtovými ambicemi. Musíme zajistit, že rozpočet eh, bude našim ambicím odpovídat. Jinak i toto povede k frustraci. Zdroje pro ETF mimo EU jsou velice omezené. Chtěl bych poděkovat eh, za minulých 25 let práce a teď nás čeká nová fáze, nová, nová práce. Řekli jste, že potřebujeme více synergií, potřebujeme angažovat více aktérů, zejména v celoživotním vzdělávání. A zajímalo by mě, zda vaše návrhy půjdou nad rámec eh, geografické rozlohy EU. Eh, hovořím například o britských přátelích, které jistě eh, neopustíme do budoucna. A na závěr mi dovolte říci ještě jednou, že si velice vážím vaší práce Děkuji vám za eh, to, že budujete sbor zaměstnanců s obrovským know-how. Řekl bych, že vaše agentury jsou velice důležité pro EU, jak uvnitř EU, tak mimo ní. Děkuji. Teď bych dala slovo paní Bauer. Děkuji mnohokrát. Díky za pozvání. Budu velice stručná a budu mluvit slovensky. Mám čtyři stručné poznámky, ale předtím, než vám je sdělím, bych vám ráda řekla ještě jednu věc. V rámci tohoto výboru jsme vždy byli hrdí na naše agentury, které byly vynikající. Myslím si, že to samé platí i pro současné kolegy. I ti mohou být náležitě hrdí na agentury, jaké mají. V podstatě jsme byli ve spojení se všemi, kromě ELA, a neodpustím si říci, že před deseti lety jen spolupráce inspektorátu práce v členských státech bylo něco naprosto nepředstavitelného a teď máme společnou evropskou agenturu. Jinými slovy, boží mlíny sice melou pomalu, ale melou. A teď tedy ty čtyři stručné poznámky. ETF je bohužel na okraji pozornosti tohoto výboru. Do určité míry je to zdůvodněno tím, že tato agentura se geograficky zaměřuje na třetí státy. Proto vlastně by to mělo patřit do pole působnosti, do pole pozornosti výboru pro rozvoj protože tím, jak předmětem eh, patří sem, tak svou působností patří spíše do rozvojové politiky. Druhá má poznámka se vztahuje k tomu, že je to jedinečná zásobárna zkušeností a znalostí, Eh, během doby své existence, tedy těch 25 let, tato agentura nazbírala obrovské množství poznatků v oblasti odborného vzdělávání. A je mi líto, a hovořím z vlastní zkušenosti, že poznatky a zkušenosti této agentury se málo využívají v členských státech. Což je ke škodě všech. Třetí poznámka se týká toho, že z ETF se stává globální hráč, a to nejenom proto, že spolupracuje se světovými organizacemi, ale velice intenzivně je tato agentura vtáhnuta do formání, formování rozvojové politiky. I doteď pracovala s celou řadou zemí, aktuálně pracuje s 29 zeměmi. A byla přizvána k formování spolupráce s Panafrickou unii. V rámci tohoto záměru je skutečně ke škodě, že když chce v oblasti rozvojové politiky Evropská unie eh, využít miliardu euro, tak tato agentura dostává rok od roku menší objem peněz. Zároveň s tím zátěž, která přichází se strany komise, je obrovská, protože při plánovaných pracích této agentury přichází každý druhý pracovní den z komise nějaký požadavek. Což ukazuje to, že tato agentura je skutečně kvalitní, ale na druhou stranu má velikou pracovní zátěž. Je škoda, že tak obrovské penzum práce musí tato agentura odvádět při stále menším objemu peněz. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám. A v neposlední řadě dostane slovo pan Kremers jakožto parlamentní expert na ELA. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážení kolegové, není to tak dávno, kdy jsme se bavili o vyjednávání ohledně ELA. A teď už tady je období, kdy bylo provedeno mnoho práce. Oficiální slavnost byla v polovině října a za tři měsíce, jak vás již kolegové informovali, jsme absolvovali dvě schůze, kterých jsem se účastnil jako host, protože formální nominace eh, tehdy ještě nebyla provedena. Období tří měsíců je, řekl bych, příliš krátké, abych hodnotil, co se děje, ale eh, vnímám to první období velice pozitivně. Komise rozhodla, že zruší celou řadu formalit, aby, řekněme, zajistila, že LA bude fungovat. Eh, to si žádá všeobecný rámec, celou řadu procedur, logistických záležitostí a tak dále. Máte k tomu zprávu na dvou stranách. Eh, dal jsem vám to k dispozici, nebudu to tady číst, můžete si to přečíst sami. Další krok eh, nás čeká velice záhy. Budeme mít Dvě pracovní skupiny, o kterých jste byli informováni, eh, ty začnou pracovat už příští týden a poté si myslím, můžeme krok za krokem pokračovat v té v podstatě velice průkopnické práci, která nás čeká. ELA má před sebou mnoho výzev hladká transformace, integrace do jednotlivých disciplín, celá řada přání, která zazněla zde v parlamentu, zaznívala po mnoho let zde v parlamentu, tedy abychom přemýšleli o mobilitě, vysílání pracovníků, svobodném pohybu pracovníků, poskytování služeb a tak dále. A já si myslím, že je určitě dobře nezačínat od nuly. Jsou různé iniciativy, jak v rámci Evropské unie jako celku, tak máme spoustu různých nadnárodních spoluprací mezi eh, inspektoráty práce, což si myslím, že se nechá dobře integrovat do práce LA. Hlavní výzva podle mě, a to riziko vždy existuje, když máte příliš mnoho cílů, tak se může stát, že vlastně nedosáhnete vůbec ničeho. To je vážné riziko a ale hlavní výzva, jak usnadnit a posílit práci všech národních aktérů, je eh, dodržování pravidel, vynucování práva na mobilitu pracovních sil a vzhledem k tomu, že spolupracujeme s tolika různými aktéry, tak navážu jenom na jednu věc, o které hovořil eh, Jon, bude nutné právě kvůli té diverzitě vyvinout kvalitní mechanismus varování to je jedna z věcí, které nás ještě čekají. Čas samozřejmě běží a e, něco takového to jsme hned na úvod prací nepředpokládali, ale budeme muset mít i procedury, jak zajistit, že takovýto mechanismus varování bude fungovat. Myslím si, paní předsedkyně, že to je pro tuto chvíli z mé strany vše a děkuji vám za pozornost celá řada různých otázek a ve stejném pořadí dám slovo, jak jsem učinila předtím a věřím, že budete schopni přispět k diskusi. Prosím. Dobře, za prvé děkuji za otázky, pokusím se je probrat. Pokud se vztahují SEDEFOPu, začnu paní Vind. jaké informace poskytujeme občanům skrze naše informace pro trh práce a naše nástroje, tak eh, občané se mohou seznámit s dovednostmi, které jsou potřeba, které se objevují nově. A jak už jsem ukázal, je jim to dostupné a také se zabýváme validací a uznáváním dovednosti. My nejsme agenturou, která přímo přichází do kontaktu s občany, ale umožňujeme aktérům, které, kteří se tím zabývají, tak činit. Demografie a digitalizace, to zaznělo na řadě míst, to je popředí našeho zájmu. Když se podíváte na demografii, tak i u ustupujících odvětví a kvalifikací, tak bude rostoucí poptávka, protože je to poptávka na náhradu odcházejících pracovníků. A to může mít určitý dopad. Proto také hodně pracujeme s různými scénáři. Zabýváme se otázkou, zda automatizace má plný dopad na určitou profesi, anebo zda je to interní dopad, zda některé úkoly budou automatizovány například. Pokud jde o další otázku, kterou mám na seznamu, otázku která se týká na demografii a nízkou kvalifikaci a nízkou úroveň dovedností. To jsem už zmínil. Světová zdravotní organizace. Nevím, že bychom se podíleli na tomto programu, nemám o tom informaci. A to byly ty hlavní otázky. Možná se k tomu ještě vrátím. Pan Angel, možná jsem to neřekl úplně správně znovu definovat dělbu práce. A tady vyzvu sesterské agentury, aby na to zareagovali, protože možná bychom neměli být jediní, kdo na to odpovídají. Myslím, že máme odlišnou odbornost v našich agenturách, ale přesto spolupracujeme a máme tu příklady, které zazněly. Eurofound, typický příklad eh, mezi CDFOPem a ETF a to je také otázka, odpověď panu Millerovi. Možná se soustředíme více na výzkum, ale ETF se zabývá projekty a může ověřovat tyto náměty v terénu, když provádí své projekty a poskytnou nám zpětnou vazbu. Takže pořádáme pravidelně společné semináře, kde se scházejí experti a vyměňují si názory na tato témata. Takže myslím, že tu existuje prostor pro nové definice, to se týká sdílených služeb a řada věcí, kterými se zabýváme, jsou společné pro naše agentury a všichni se zapojeme do evropské sítě agentur a snažíme se eh, zjistit, jak tam můžeme pomoci. Pokud jde o vypjatý rozpočet, určitě. Také se to projevuje jinde dochází k nárůstu pracovní zátěže. Měli bychom pokrývat více aspektů. Za svou agenturu v posledních deseti letech jsme snížili o 10 náš plán usazení, ale máme zcela novou oblast práce v oblasti eh, průzkumu trhu. A máme konstantní rozpočet v reálných číslech, ale nechci, abychom si tady jenom stěžovali my víme, že se musíme snažit o navýšení účinnosti. A pokud je o to, jak pracujeme, tak v oblasti průzkumu. Ty průzkumy byly prováděny e, za vysokou cenu s vynaloženým, vynaloženým úsilím, a teď vlastně proskoumáváme internet a hledáme volná místa a snažíme se získávat efektivitu tím, jak provádíme naše průzkumy. Ale přesto, co se týče finanční situace, tak ta optimální není. A pokud jde o zelenou a digitální transformaci, tak dovednosti kvalifikace se objevuje všude. Když se podíváte na dokumenty, tak dovednosti jsou všude, ale my CDFOP máme svou provozní rychlost a snažíme se pracovat s eh, rozpočtem, který máme a je to výzva, ale snad se nám to podaří. Outsourcing a naše smluvní agentury, nemám zde konkrétní čísla, ale naši, my jsme pod 30%, co se týče našich dodavatelských eh, firm a je to problém mít vlastně dvoutřídní společnost svým způsobem v evropských institucích, ale není na mě, abych to měnil. Pokud jde o outsourcing, tak eh, určitá úroveň outsourcingu, zejména u výzkumu, je klíčová, protože jinak bychom byli úplně izolováni v naší věži ze slonoviny v Soluni. Musíme vstupovat do kontaktu s našimi partnery a musíme také provádět outsourcing vůči partnerům. Pane Millere, pokud jde o kvalifikaci a změnu a kontakt s trhem práce. My jsme velmi blízko trhu práce, jak jsem ukázal v prezentaci. Také se díváme na to, jak se kvalifikace mění, zejména e, různá oprávnění a přístupové body do profese, jak se vyvíjíme v čase. Existují určité smyčky, my provádíme e, školení a zveme zástupce členských států a zjišťujeme, jak se ostatní vyrovnávají s konkrétní situací. To se nám daří. Existují mezery, jsme dostatečně blízko práci v terénu, ne tak úplně, ale není to náš úkol. Jsme Evropskou agenturou a řada členských států eh, má sesterské organizace, které se zabývají odbornou přípravou. A to, cítím, že bych to měl asi urychlit. Já už jsem řekl, jak si jak předáváme práci z CRFOPu na ETF a zpět. Pane Bekre, děkuji vám mnohokrát za to, že jste se tak pozitivně vyjádřil a podpořil naši organizaci. Naprosto s vámi souhlasím. Co se týče vašich otázek, jak motivujeme členské státy? Ano, spolupracujeme v tom monitoringu z RIGI spolu s ETF a co se týče motivace, tak se zabýváme finanční a nefinanční motivací v oblasti učebních programů. A také provádíme OVETu validační programy a ty také dosahují jednotlivců, takže já opakuji své tvrzení. Pokud máte děti, tak uvažujte o tom, že je pošlete do odborného školství. To je první volba. Děkuji. A nyní další řečník, pan Valdés. Děkuji, já se budu soustředit na dvě otázky a to je otázka duševního zdraví a to, toho té genderové rovnosti a pak se možná vyjádřím k obecným otázkám, které byly položeny všem pěti agenturám. Pokud jde o genderovou rovnost, a otázka paní Regner. V této oblasti se děje mnohé. Bude existovat genderová strategie, kde budou koncipována jednotlivá opatření v zájmu transparentnosti. My se snažíme vypočítat náklady na propastný rozdíl mezi zastoupením žen a mužů. Vypočítali jsme, že by to mělo být 2% HDP. Kolik tratíme na těchto rozdílech a na nižší zaměstnanosti žen? Sledujeme platový rozdíl ne jako takový, protože to sleduje Eurostat a tento i zveřejňuje. Ale my se spíše věnujeme doporučením komise ohledně toho, jaký dopad je na transparentnost platů. Jak jsou tyto zveřejňovány a v jaké úrovni podrobnosti? To jsou doporučení, která nejsou závazná, alespoň ne ve všech členských státech. To je první závěr, který jsme učinili, o němž by se mohlo v budoucnu jednat. Pak je zde další záležitosti země, které se snaží ve svých zprávách o větší podrobnosti, tak eh, s těmito zprávami je možné pracovat, je možné na ně reagovat, ovšem eh, zase bylo zjištěno více nedostatků. Naopak, pokud jsou zprávy nedostatečně podrobné, je tomu naopak. Měli bychom se snažit o nějakou zlatou střední cestu. My jsme dokončili na žádost DG Just výpočet administrativní zátěže, která je kladená na podniky, aby vypočítali tyto rozdíly. A navíc jsou zde uh, náklady na zatížení komise, která provádí e, toto vyhodnocení. My spolupracujeme s Genderovým institutem EG, kdy se snažíme zpracovat genderový index. Jinak, co se týče nás samotných, tak my máme v řídící radě mm, odpovídající a vyvážené zastoupení, což není až tak naše zásluha, jako spíš zásluha států, které vysílají své pracovníky a pracovnice. Pak je zde vnitřní řídící tým Eurofundu, kde je to stejně druhé téma. Paní Duras Mandy, která hovořila španělsky, takže já přejdu do španělštiny také dám všem čas, aby si vzali sluchátka. Je to naše společná obava, duševní zdraví a dobré podmínky z hlediska duševního zdraví jsou klíčovým hlediskem, na které se zaměřujeme. Pracujeme s ukazateli Světové zdravotnické organizace. I ty používáme a snažíme se propojit jednotlivé ukazatele a zjistit, které pracovní podmínky jsou nejpříznivější z hlediska duševního zdraví. Pracujeme na novém průzkumu Provádíme pohovory s více než 12 tisíce pracovníky, spolupracujeme s OSHA a dalšími agenturami, protože se domnívám, že musíme spolupracovat a využívat nejen našich dat, ale i dat ostatních, plus výklad těchto údajů musíme provádět společně. Velikou obavou je dopad digitalizace Práce je stále náročnější. V Dubnu jsme plánovali zpracovat eh, zprávu o teleworkingu a právu na odpojení, kde na tomto tématu už se mnohé udělalo a v Dubnu by měla být zpráva k dispozice. A co se týče poslední poznámky, tak já poděkuji Veronice Lobe Fontane. Děkuji mnohokrát za vaše vřelá slova, ale několik z vás hovořilo o rozpočtu. Děkuji vám mnohokrát. Panu Serkasovi děkuji za tuto zmínku. Je to tak, očekávání a Požadavky jsou vysoké ze strany naší řídící rady, ze strany všech zúčastněných, včetně Evropské komise. A pak je zde otázka prostředků, které máme na realizaci. Pak se můžete podívat i na prognozu víceletého finančního rámce. Z našeho hlediska je to opravdu náročné, do jaké míry jsme schopni naše průzkumy provádět. Je důležité je provádět, o tom zde hovoříme není řešením tento problém popírat. Já někdy slyším, když řeknu takovou to obavu, ale vy si nějak poradíte, vy někde provedete optimalizaci, máme-li ale pokles tohoto typu, tak nejsme schopni práci zajistit, naplnit náš rozpočet a pak jsou zde životní náklady v Irsku, dopady na platy, to vše má své souvislosti a navazujeme i na to, co říkal pan Angelo. Snažíme se využít všech variant synergického efektu. Jste to vy a rada, která určuje, co je na který účel. To není naší prací. My se snažíme velice obezřetně uh, nedělat eh, zdvojování, nedopouštět, se duplicity, snažit se o synergický efekt. Snažíme se toto činit z hlediska administrativy v zázemí. To všechno se snažíme učinit, ale má to svá omezení, jelikož jsme dva subjekty. To znamená, že něco jsme schopni uh, pojmout společně, protože máme třeba některé služby společné, to lze, ale v tuto chvíli není možné řešit takto společně vše. Nejlepší je zpracovat si memorandum porozumění, tak abychom hned na začátku veškerých akčních plánů byli schopni tyto duplicity identifikovat, abychom hned na počátku identifikovali kde bude nejlepší spolupracovat, kde dosáhneme nejlepšího synergického efektu a kde se nesmíme dopustit zdvojování. Děkuji. Děkuji. Třetí na, po, na seznamu. Děkuji vám. Ukazuje se, že vás zajímá téma bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, což motivuje nejen mě samotnou, ale i všechny zaměstnance OISHA. Já zahájím tím, co zaznělo na téma nebezpečných látek a karcinogenních látek. Ano, je to tak, je to jedna z našich priorit při zpracování projektů a dalších činností. A my zaznamenáváme a myslím, že je potřeba poukázat na to, že zde je dáno a zaručeno právo na bezpečné pracoviště. Musíme se však také podívat na náklady spojené s nemocemi z povolání a úrazy z povolání. Musíme se zamyslet nad tím, kolik miliard euro se vynaloží v podnicích v rámci sociálního systému na politické úrovni na to, že nejsme schopni realizovat opatření pro zlepšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. A právě proto sledujeme náklady a toto zatížení. Co to znamená a kolik to stojí nekonat v oblasti nebezpečných látek a karcinogenních látek? A ano, odpovídám ano, budeme realizovat kampaň Bezpečné pracoviště tak, že představíme aktuální vědecké poznatky a následně chceme postupovat na jednotlivých různých úrovních. Jedna z nich spočívá v tom, že bychom chtěli konkrétní příklady představovat na úrovni podniků. Ukazuje se totiž, že i v mikropodnicích a malých podnicích je možné realizovat opatření, která nejsou až tak nákladná a je možné dokonce i v těchto místech získat ocenění za dobré osvědčené postupy. Jsou to mikropodniky typu kadeřnictví, které mohou ukázat, jak si v dané oblasti vedou. A i to je důležité v kampani Bezpečné pracoviště pro poruchy eh, svalového systému. A i zde jsme schopni zapojit i malé podniky. Jedním z výstupů výzkumu je, že se opět ukazuje, že vysoká motivace se objevuje tam, kde je dána kvalitní legislativa. Kvalitní legislativa je nadále nástroj, který řízení bezpečnosti práce podpoří. A tímto se vracím k činnostem. Já si myslím, že bývalá komise se hodně věnovala novelizaci směrnice o mutagenech a karcinogenech. My v tuto chvíli i s komisařem Smithem chceme tuto práci dále rozvést, chceme nadále pracovat na mutagenech a karcinogenech a příslušné směrnici a chceme zařadit na seznam více látek, alespoň takto byl koncipován náš poslední návrh zapojení se do této práce. A pak je zde vliv různých faktorů. Práce s nebezpečnými látkami například. Pak bylo ale také řečeno, že to souvisí se směným provozem, s nočními směnami. Ano, existují výzkumy, které jasně říkají, že je zde dán zřetelný dopad. A z tohoto důvodu v tomto roce chceme začít pracovat na vystavení se karcinogenům. Je to úplně nová metodika, kterou chceme využít. Chceme sledovat, které faktory existují na úrovni pracoviště v konkrétních sektorech. A chceme do zpracování zařadit i směný provoz a noční směny, tak abychom mohli propojit jednotlivé faktory a sledovat jejich vliv na výskyt rakoviny. Psychosociální rizika ETA jsou prioritní, zaznamenáváme eh, stále zvýšený výskyt nemocí z povolání, které se týkají psychosociálních rizik. Pro nás je to průběžně sledované téma a my bychom rádi opět jej zpracovávali psychosociální eh, zdraví, samozřejmě duševní zdraví v souvislosti s digitalizací. To je jeden z aspektů, který v tuto chvíli sledujeme, co znamená pracovat na platformě nebo pracovat s roboty. S tím ještě nemáme tolik zkušeností, bude to součástí průzkumu. Chceme zpracovat závěry a poznatky, ale Některé podniky, zvláště ty specializované v dané oblasti, nám mohou nastínit, jak, jaké mají zkušenosti. A digitalizace, ano, to opět spolu zpracováváme spolu s partnerskými organizacemi a zpracováváme dopad na bezpečnost zdraví. Digitalizace bude následovat i po kampani o Eh, svalových poruchách. Chceme to zařadit pod tu zastřešující kampaň Bezpečné pracoviště. A ještě se vrátím k té otázce Černové Ojša gender je uh, horizontální záležitost, kterou se snažíme promítat do všech uh, oblastí zájmu, například i do oblasti nebezpečných látek. Je zcela zřejmé, že dopad nebezpečných látek je jiný u žen a mužů. Dopad je u všech, ovšem u žen je dopad trochu jiný. U svalových poruch je to podobné. Víme, že většina lidí pracujících ve službách je tímto dotčena. Ve službách je tato porucha jednou z hlavních zjištěných nemocí. A pak se mohu pouze připojit k tomu, co už zaznělo, takže také odpovídám ano. Zatím nejsou ty škrty odsouhlasené, ale jsou navrhované na příští rok a my jsme ve stejné situaci, musíme se zamyslet nad tím, jak optimalizovat naše práci, jak eh, sdílet služby, jak změnit organizace práce. Je to průběžně sledované téma a doufejme, že se podaří v rámci našeho mandátu uchopit eh, všechny úkoly. Pokud jsem něco vynechala, tak mě nepochybně upozorníte. Děkuji. A já se nyní dívám doprava. Děkuji, že jste zvážili otázky, které zazněly a v tuto chvíli bych se vyjádřil k rozpočtu a k zátěži, pracovní zátěži, což byl podklad pro zpracovávání strategie. V tuto chvíli máme k dispozici návrh strategie na základě tedy rozpočtu, který by zůstal stabilní. Ovšem v něm nepočítáme s inflací v následujícím finančním výhledu. A proto zde musíme hovořit o diferenciaci a konkrétním zacílení. A také, to také v souvislosti se synergickým efektem. Dovolte mi drobnou připomínku. Vnější činnost EU eh, řeší eh, tuto otázku, takže nedostatek zázemí, eh, nedostatek kapacity v tuto chvíli neschledáváme, pokud jde o vzdělávání a získávání dovedností. Já se ptám spíše, eh, jak ty běžící programy podpořit, jak by ETF mohl zaznamenat ještě další růst, to znamená lepší synergický efekt a podobně. My o tom hovoříme s jednotlivými eh, protěžky, jako je DigiDevco, DigiNear a nejenom DigiEmployment v Evropské komisi. Také to řešíme mimo Evropskou unii, ale hodně pomáhá, že jsme schopni si s dalšími, jako je Eurofound, vyměnit zkušenosti. Patří sem i CDFOP. U jednotlivých oblastí nemusím opakovat, co už Jirgen řekl. K kvalifikace, budoucnosti my to chceme sledovat různými způsoby. Jednak je zde turinský proces, to znamená průběžné monitorování. Chceme se vypravit do jednotlivých zemí středomoří. Bude, měli jsme před dvěma lety konference na toto téma, kde jsme řešili průběžný vývoj dovedností, kvalifikací a potřeb kvalifikace. A ukazovalo se zvláště v naší zemi, že je zde nesrovnalost mezi tím, jaké dovednosti získáváme, robotizace, eh, Industry 2.0, mm, realita v řadě našich zemí byla taková, Platí to pro několik sektorů ekonomiky a budeme muset řešit, jak se vyvíjejí tradiční odvětví. A v tuto chvíli sledujeme, jak využít big data, nabídku na trhu a pak řešíme jak situace vypadá v jednotlivých sektorech. Bude první sektorová studie v polovině roku 2020 a my ji použi- chceme použít jako podklad pro další doporučení. Chceme sdílet s partnerskými zeměmi naše postřehy. Pro nás je to velmi důležité. Takže děkuji vám, že jste na to navázali. A k otázce kvalifikací, teorie a praxe. My jsme organizace, která se orientuje zvláště na praxi. My v podstatě z toho těžíme z tohoto přístupu, protože se soustředíme na průzkumy, další sítě jako CDFOP a další v Evropské unii podporované členskými státy nebo komisí nám pomáhají, protože prostřednictvím nich získáváme poznatky a zkušenosti členských států. A zajímavý faktor naší práce je ten, že většinou pracujeme s těmi, kteří jsou velmi ochotní spolupracovat. Víte, že odborné vzdělávání je národní kompetenci, ale když spolupracujeme v rámci rozvojových sítí, tak vždy pracujeme s partnery, kteří těží z rozvojových programů Evropské unie a pro nás je zajímavé jejich možnosti využít a snažíme se o to. Pokud vás toto téma kvalifikací zajímá, tak v listopadu je konference Přínosy pro lidi, přínosy pro společnost, veřejnou zprávu, soukromé podniky, sociální partnery. My jsme naschromáždili řadu příkladů z praxe, co se osvědčilo, Těch příkladů se nakonec objevily stovky a my jsme vše zpracovali do jakési příručky, jak zlepšit systémy získávání kvalifikace, jak na to jít eh, v rámci ekonomiky, malých podniků v průběžně se měnícím světě. Otázka demografie a genderové rovnosti já nemám, co bych doplnil, to jsou základní aspekty, když hovoříme o transformaci systému v zemích, tak eh, tyto pilíře je potřeba vzít v potaz při zpracování analýzy eh, a je potřeba to zvážit i při zpracování návrhů. Vždy se to liší v jednotlivých sektorech. Některé z našich zemí mají stále ještě demograficky vyváženou a na Evropskou unii navázanou společnost. Někde se průměry EU a dané země liší. Jsou zde projekty, jako je genderová vyváženost ETF, to je velmi dobré. My zde máme dokonce zastoupenou většinu žen, takže my pracujeme v prostředí, kde se problematika genderové rovnosti promítá maximálně. Myslím, že i naše řídící rada je v tomto směru dobře sestavená. A um, k otázce, kterou položili kolegové z Evropského parlamentu, a já jim za to děkuji. Děkuji, že jste upozornili na otázku um, pomoci s expertním zázemím, co je pro nás velice důležité. My zde máme stanovené cíle, je třeba je naplňovat z prostředky, které máme, to je věčné téma. My jsme zpracovali přístup v nové strategii, který by nějak nezamezoval dalšímu vývoji diskuze. V tuto chvíli máme 29 partnerských zemí, sousedních zemí a omezené prostředky. Jsme ochotni se nadále zasazovat o práci Evropské unie mimo dané partnerské země, ale potom bude potřeba rozšířit naše prostředky a zdroje. To je jednoduché. Jsme schopni řešit hodně, dokonce i více, než tuto chvíli řešíme v rámci stávajícího mandátu, ale pokud bychom měli tuto oblast ještě dále rozšířit, bude potřeba se bavit i o zdrojích. Pan Sarkas na to narážel a paní Bauer rovněž navrhovala, zda bychom neměli spolupracovat v této věci i s dalšími, tomu jsme otevření. Ta architektura agentury trochu odráží fungování Evropská komise, která zase řídí nás, takže vidíme, že je zde řada eh, oblastí kontaktu mezi námi a některými agenturami. Ovšem pracujeme i v oblasti vnější činnosti, což je další věc. Tam je vždy okamžik, kdy se vnější činnost začne promítat do celého našeho schématu, možná by bylo dobré i nad tímto se zamyslet. Je to v jistém slova smyslu i příležitost. Mohli bychom tím zapojit i ty, kteří se účastní rozvojových výborů a my v Evropské komisi se snažíme to takto uchopit s DG NIR, s DG DAVKO a s vnější službou. Jsou to naše kontaktní osoby, naše partneři. Vy jste hovořili o Africké unii, to je pro nás možnost dalšího rozvoje. My se snažíme o rozvoji kontinentálního kvalifikačního rámce. To je projekt financovaný EU. Jsou zde zastoupeni experti ETF, je to velmi zajímavé a je to nový potenciál. Uh, then... Děkuji vám. A na závěr ELA. Děkuji. Budu velmi stručný. Zazněly pouze dvě konkrétní otázky na ELA. Jednak počet inspekcí. Eh, jak jsem říkal, bude jich více než jedna, jak to bude chtít eh, řídící rada. A chtěl bych říci, že ELA nesačíná od nuly. Máme spoustu bilaterálních, bilaterálních dohod mezi Evropskou unii a národními inspektoráty práce, které již předpokládají takovouto společnou činnost, takže to bude přesně oblast, kde ELA e, do toho vstoupí a e, těm, kteří budou chtít dát k dispozici určité šablony nebo modelové dohody, jak na tom pracovat. Ale ne místo něčeho, ale kromě něčeho, abych tak řekl. A pak e, dvě otázky na stejné téma, co bude se sociálními partnery. Já jsem obdržel dopis od ETUC o určitém počtu případů, které se týkaly dvou a více členských států. Většina případů se týkala vysílání pracovníků a o špatných podmínkách a tak dále a tak dále. A e, to je ta implementace článku 8. Oni poslali tyto dopisy e, členům e, správní rady, kteří zastupují jednotlivé členské státy a teď se od nich vyžádali reakce. A poté to odešlo zpět sociálním partnerům. Samozřejmě cílíme na implementaci všech článků eh, nařízení, takže předpokládáme specifickou proceduru, podle které to proběhne. Je to otázka, která na jednu stranu je naprosto zásadní, na druhou stranu je potřeba si uvědomit fakt, že role sociálních partnerů při kontrolách je eh, hodně odlišná v jednotlivých členských státech. V některých členských státech tam hrají konkrétní roli jakožto aktéři eh, těch inspekcí, těch kontrol a v jiných státech tomu tak není. Takže to je potřeba si uvědomit. Každopádně všechny členské státy ve řídící radě si to uvědomují a budeme pracovat na nějakém řešení, které bude vhodné pro všechny zúčastněné. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám všem, že jste přišli, že jste představili svou práci. Děkuji také expertům z výboru EMPL za to, že přišli a za jejich otázky. Myslím si, že jsme si udělali velice dobrý přehled o tom, co se bude dít a na závěr mohu jedině říci jen tak dál. A e, děkujeme, že jste přišli. A teď předám předsednictví některé, ně, ně, některé kolegyni nebo kolegovi z předsednictva a sama si sednu dolů. Takže se vyměníme a budeme pokračovat. Bom dia a todos. Vamos continuar os trabalhos desta sessão. Dámy a pánové, poprosím vás, že bychom pokračovali v práci. Je to předložení zprávy nadace Eurofound o složení a dobrých životních podmínkách domácností. Prosím o představení. Děkuji vám za možnost vám představit eh, tento výsledek naší výzkumné činnosti. Jde o dobré životní podmínky ve společnosti. Tento projekt jsme nedávno dokončili s Eleanorou Kariči, takže jí děkuji. Tato zpráva je na téma složení eh, domácností v Evropě a jejich změn a vztahu s dobrými životními podmínkami. Důležité je, že domácnosti jsou místa péče a abychom zkontrolovali, jakým způsobem jsou domácnosti eh, jaksi ponechávány stranou politikou v členských státech a vzhledem k tomu, že někteří jednotlivci, kteří v domácnostech žijí, nejsou cíly politiky. Chceme se podívat na to, zda sociální politika reflektuje rostoucí heterogenitu domácností v Evropě. Používali jsme transversální data porovnávající roky 2007 a 2017 co do typů domácností. Použili jsme EU Silk data o příjmech a deprivacích. A co do blahobytu, použili jsme Evrop, evropské, evropský průzkum o kvalitě života e, z roku 2007 a 2016. Tato data jsme pak doplnili e, panelem pro generace a gender a Eh, průzkumem o zdraví a blahobytu dětí z roku 2014. Hlavní druhy domácností, na které jsme se soustředili, byly domácnosti s jedním člověkem, eh, různé druhy eh, domácností, kde žijí dva lidé, to znamená kohabitace versus tedy sezdané páry, páry s dětmi, páry bez dětí, páry stejného pohlaví a páry v důchodu. Dále jsme řešili takzvanou nukleární rodinu, to znamená eh, partnerská dvojce s dětmi, domácnosti, kde je jeden rodič a eh, různé blendované rodiny, to znamená zejména eh, nevlastní, rodiny, kde jsou rodiče s nevlastním dítětem. Důvod, proč jsme se dívali na domácnosti s jednou, kde žije jedna osoba, je to, že jedna třetina domácností v Evropské unii má pouze jednu osobu. Důvod, proč si tyto domácnosti zaslouží pozornost, je, že došlo k velkému navýšení podílu takzvaných single domácností a eh, je to domácnost s jedním zdrojem příjmu. Jinými slovy je tam vysoké riziko chudoby a sociálního vyloučení v celé řadě států. Co se týká jednotlivých států, proporce single domácností se nejvíce zvýšila v některých východoevropských zemí Litva, Lotyšsko, Maďarsko a v jiných zemích, kde bývala nejvyšší míra single domácností, jako třeba Dánsko, Belgie, Finsko, Švédsko, tam se věci vyrovnávají, anebo eh, tento počet dokonce stagnuje. To, že někdo žije sám, závisí také na věku. V zemích, kde se samostatný život považuje za něco neobvyklého, zejména ve východní Evropě, jsou lidé žijící sami většinou starší lidé, kteří přišli o svého partnera, protože eh, a, proto také jsou ženy, mají ženy až dvakrát větší pravděpodobnost, že budou žít sami než muži. Velice často mladí lidé jsou podporováni v tom, aby se co nejdříve odstěhovávali od rodičů a proto tedy žijí sami, jak muži, tak ženy. Je zde riziko chudoby, je zde vyšší riziko než průměrné, ale největší rozdíl eh, rizika chudoby je v baltských zemích. Nejnižší rozdíl v riziku je ve Španělsku a Maďarsku. Máme také určitá data o zdraví této zprávě. Pro všechny věkové skupiny eh, je eh, jaksi zdraví, o kterém ti lidé sami informovali, eh, horší, když žijí sami. Větší rozdíly mezi pohlavími jsou u starších lidí. V Chorvatsku byl největší podíl starších lidí, kteří žijí sami a mají špatný zdravotní stav. V Irsku byl tento podíl nejnižší. A to je velice důležité, protože lidé, kteří žijí sami, velice daleko častěji využívají zdravotnické služby než ostatní. V rámci stručnosti vám představím ještě jednu věc k těm single domácnostem a to se týká eh, spokojenosti. Na škále od 1 do 10 měli lidé označit, jak jsou šťastní ve svém životě. Lidé, kteří žijí sami, jsou méně šťastní. Ehm, Opět jsou rozdíly napříč Evropskou unii. Tento rozdíl je velký ve východoevropských státech nebo v Portugalsku a to může být kvůli tomu, co už jsem říkala, že v těchto zemích se, když člověk žije sám, tak to není v podstatě eh, volba, ale je to spíše výsledek toho, že o toho svého partnera už přišli. Štěstí je největší pro střední věkovou skupinu mezi 35 a 60 lety, předpokládáme že to je proto, že toto je nejméně, to, to období, kde je pravděpodobnost, že člověk bude žít sám nejmenší. Všimnete si, že frekvence sociálních kontaktů snižuje pocit sociálního vyloučení a může zvýšit štěstí. Užívání internetu v rámci volného času také snižuje pocit vyloučení u starších lidí, u lidí, kteří žijí sami. Obecně vzato jsme zaznamenali, že lidé, kteří žijí sami, mm, mají lepší blahobyt než lidé, kteří žijí v multigeneračních domácnostech. Takže e, lidé, kteří žijí sami, e, tak jistě e, činí z nějakého motivu. Zjistili jsme, že různé systémy spolubydlení zvyšují jak pocit sounáležitosti ve společnosti, tak ostatní faktory a celkově přispívají ke snížení vyloučení. Co se týká párů. Jedna čtvrtina domácností v Evropě aktuálně jsou páry. Pouze tedy dva lidé, kteří mezi sebou mají nějaký vztah. Nejprve tedy kohabitace tedy oproti tedy sezdaným párům. Důvod, proč se na toto zaměřujeme, je, že se míra těchto vztahů zvyšuje v podstatě ve všech zemích za poslední desetileté období a e, kohabitující partneři stále nemají ve většině států stejná práva jako sezdané páry. Aktuálně kohabitace je nejběžnější ve Francii a v severských státech, kde e, sňatek přichází až po narození prvního dítěte a páry spolu žijí dlouhou dobu nesezdané, anebo se vůbec nikdy ne, ne, neožení, neprovdají. Naopak nejnižší míra je v Bulharsku, Rumunsku a Estonsku. Co se týká blahobytu, eh, sezdané páry jsou na tom o něco lépe než kohabitující páry, ale výzkum naznačuje, že práva, která souvisí s kohabitací, souvisí také přímo s blahobytem. V mnohých státech se proto zavádějí věci jako společné zdanění nesezdaných, ale společně žijících partnerů a tak dále a tak dále, ale ve většině států se tyto páry přesto musí nějakým způsobem registrovat, aby na ta práva dosáhly. Velice stručně k párům stejného pohlaví. Tyto totiž mají různé zacházení oproti eh, párům opačného pohlaví. V podstatě eh, se na ně snažíme zaměřit, abychom zjistili, jak moc jsou zastoupeni v oficiálních statistikách a službách. Hlavním závěrem je, že Eh, statistika o prevalenci není dostatečně spolehlivá a je, tyto páry jsou tedy podreprezentované v oficiálních statistikách. Otázka je samozřejmě proč, ale to je jiná otázka. My jsme měli tedy jenom velice omezený vzorek co do zaměstnání, příjmu a bydlení. Je to zde velice podobné jako páry opačného pohlaví, ale v rámci průzkumu o kvalit života zažívají tyto páry vyšší sociální vyloučení a nižší úroveň podpory v rodinných otázkách to ukazuje, že práva a uznání párů stejného pohlaví souvisí hlavně s lepší rodinnou podporou a nižší sociální exkluzí. E, páry v důchodu. Tady se odhaduje, že jejich počet se tedy pomalu zvyšuje, což e, koreluje s e, vyšším věkem dožití napříč Evropou. Velice rychle se navyšuje podíl párů v důchodu, zejména v Belgii, Irsku a Lucembursku, ale v některých východních státech, jako Maďarsko, Slovensko, Slovensko Bulhursko, se tento počet snižuje. Jsou to velice důležité domácnosti, protože po 65. roce mají lidé největší úroveň blahobytu, pakliže žijí v sezdaném páru. To je pravda ve všech členských státech. Politická relevance tohoto všeho je, že když žijete s partnerem, máte určité finanční výhody, je zde velice silný genderový aspekt. Znamená, starší ženy trpí větším rizikem chudoby. E, penze žen jsou stále o 37% nižší než mužské penze. Jinými slovy, e, v, ve většině zemí jsou e, ty penze, které jsou vypláceny po umrtí partnera, vypláceny hlavně ženám. Jeden ze způsobů, jak řešit tuto propast, je změnit politiku, změnit systém vyplácení těchto dávek. Dále domácnosti s dětmi. V první řadě jsme se zaměřili na eh, sezdané páry nebo páry bez dětí eh, i toto je druh domácností, kterých bude do, do budoucna více a všem celkově v EU se eh, počet párů bez dětí příliš nenavýšil. Eh, jediné navýšení jsme zaznamenali v pobaltských státech. Co se týká takzvaných nukleárních rodin, to znamená páry s dětmi, ty jsou většinou první na pořadu priorit eh, většiny států, ale představují pouze 28 domácností v EU. Největší počet eh, snížení eh, nukleárních rodin jsme zaznamenali na Kypru, v Rumunsku, Litvě, na Maltě a v několika členských státech, jako je Řecko nebo Irsko, je toto stále prominentní druh domácností. Když porovnáme páry bez dětí s páry s dětmi, tak eh, poměrně podle očekávání ukážeme, že páry bez dětí mají vyšší příjem, lepší objektivní eh, životní podmínky a lepší vyvážení práce a soukromého života než rodiče, ale eh, štěstí je vyšší pro u párů s dětmi. Eh, největší rozdíl je v Rumunsku, Litvě, Estonsku. Eh, není to však tak ve všech zemích. Ve Francii, Belgii a Irsku ty rozdíly jsou malinkaté co do toho, když někdo má nebo někdo nemá děti. Ale musíme pamatovat na to, že většina těchto domácností je mladá a má dva příjmy. Hlavní eh, otázka pro rodiče je pak vyvážení pracovního a soukromého života. Otcové, kteří mají děti, pracují déle, větší počet hodin než, otco, než, než muži bez dětí, zažívají větší stres. Eh, největší rozdíl mezi, sezdanými, eh, mezi bezdětnými a lidmi s dětmi byl v Maďarsku. Napříč všemi skupinami jsme zjistili, že více než polovina žen v těchto domácnostech pracuje 14 a více hodin v domácnosti, kromě toho, že mají ještě placenou práci a e, péči, na starosti mají péči o děti, kromě toho Eh, je tady to, čemu se říká mother's pay gap, to znamená, že eh, ženy s dětmi mají nižší příjmy než ženy bez dětí, jinými slovy eh, páry s dětmi mají nižší příjmy než páry bez dětí. V našem výzkumu a v jiném výzkumu vyplynulo, že investice do péče o děti a do vzdělávání, zejména různé dávky do tří let věku a kompenzační rodičovské dovolené a podobné systémy, kde ženy a muži se mohou více podílet na péči o děti, mají nejlepší dopad na štěstí a vyváženost příjmy příjmu. Velice eh, stručně k domácnostmi, kde je jenom jeden rodič. Eh, tady je velké riziko chudoby a sociálního vyloučení. Ehm, můžeme toho pro ně udělat hodně. Většina systémů se soustředí pouze na navrácení těchto rodičů do práce co nejdříve. Mezi roky 2007 a 2017 došlo pouze k drobnému navýšení počtu tohoto druhu domácností v EU. V některých zemích je velké navýšení Španělsko, Slovensko a velké ponížení naopak. V některých státech, jako je třeba Irsko nebo pobaltské státy, aktuálně Maďarsko, Malta a Slovensko mají největší podíl eh, domácností s jedním rodičem v Evropě. Naše zpráva ukazuje, že politika pro tyto druhy domácností by se mohla zlepšit v některých státech, například Spojené království. E, tam jsou e, rodiče samoživitelé odkázáni na dávky v nezaměstnání, což v podstatě je navázáno na nějaký příjem a vyvíjí to na ně další tlak. Viděli jsme, že největší překážka pro návrat rodičů samoživitelů na trh práce je dostupnost služeb péče o děti. Takže to je potřeba na, na, napravit, abychom jim umožnili návrat na trh práce. Zaměřili jsme se na takzvané blendované rodiny nebo eh, nevlastní rodiny. To představuje formu diverzifikace druhu domácností. Máme důkazy na národní úrovni, že počet těchto domácností roste a jsou to stále komplikovanější aranžma, takže velice složité se na ně z hlediska oficiální statistiky zaměřit, ale když se podíváme na eh, eh, jaksi rozdělení manželských svazků, to je stále běžnější. Stále běžnější jsou modely, kdy děti sdílí, jak si rozdělují svůj čas mezi eh, eh, jednotlivé rodiče a jejich nové partnery. Toto se řešilo ve dvou vlnách, tento průzkum. Eh, vidíte tam určité navýšení v zemích, jako je Francie, Německo a mnoho dalších. Dále jsme viděli, že rodiče v blendovaných rodinách mají eh, výrazně lepší blahobyt než rodiče samoživitelé, delší dobu dožití, mentální blahobyt, eh, vyšší míru štěstí. Eh, ovšem stále mají vážné finanční problémy Cílem politiky by mělo být poskytovat podporu pro každé dítě bez ohledu na rodinné aranžma nebo jiné opatření, které by mohlo pomoci blahobytu dětí v těchto rodinách, je uznat nevlastní rodiče, jako by byli vlastní rodiče protože tím se změní jejich práva, může to zlepšit vztahy mezi těmi nevlastními rodiči a dětmi a zlepší to jejich blahobyt. A nakonec um, větší, komplexnější domácnosti, multigenerační domácnosti. To v naší zprávě znamená, že společně žijí tři generace, prarodič, rodič a děti. Jak rodiče, tak prarodiče, kteří žijí v takovémto druhu domácnosti mají eh, hor- nižší míru blaho- blahobytu, než když žijí v jiných eh, domácnostech. Je zde vyšší objem pečovatelské práce, než v jiných rodinách. Většinou se ukazuje, že eh, multigenerační domácnosti jsou spíše nutností než volbou, ať už z finančního hlediska nebo z hlediska dostupnosti bydlení. Subjektivně mají nižší blahobyt, mají sdílené eh, úkoly péče o děti, ale velice často zároveň pečují o, o nějakou osobu s postižením v rámci rodiny. Problém s eh, tím blahobytem byl největší v městských oblastech, ve venkovských oblastech tak výrazný nebyl. Co se týká eh, blahobytu prarodičů, ten je také nižší v multigeneračních domácnostech. Ale děti takovýmto aranžmá v podstatě nebyly ovlivněny tím, že eh, s nimi v domácnosti žijí rodiče. No a nakonec poslední druh domácnosti, to jsou mladí dospělí, kteří žijí s rodiči. To je eh, kategorie, která roste. Není to nutně kvůli tomu, eh, jaké jsou ceny, ceny bydlení. Nejvíce se totiž tento počet zvyšuje pro mladé ženy do 24, věku, do 24 let věku, které jsou stále v procesu vzdělávání a chystají se vdát. No a na závěr uznání různých forem eh, aranžma v rodině, v sociální politice přispívá k navýšení blahobytu v domácnostech, to, to je ta kohabitace, páry stejného pohlaví nebo nevlastní rodiče vyšší práva pro kohabitující páry může vést k nižším rozdílu mezi pohlavími a k nižšímu riziku chudoby ve stáří. Politika podporující staré lidi, kteří žijí samostatně, může vést k zvýšenému blahobytu. Rozšíření práv na různé formy dovolené pro otce, aby se mohli věnovat péči o děti, může vést k lepší vyváženosti pracovního a soukromého života, protože péče o děti může být zejména pro sam- rodiče samoživitele největší překážkou pro návrat do práce. A je důležité spojit toto s finančními pobídkami a e, e, politikami na podporu mladých lidí. Samozřejmě ráda zodpovím jakékoliv dotazy. Děkuji a nyní dám slovo Všem, kteří mají dotazy, prosím. Děkuji. Vy jste provedla analýzu složení domácností v řadě případů a to je důležité pro formování naší sociální politiky. Mám dvě otázky pro ty nerodinné domácnosti. Cena bydlení, která stále roste. A věřím, že Mladí lidé, kteří sdílejí byty, představují právě tuto formu domácnosti. Vidíte nárůst eh, tohoto typu domácností a vysvětlením proto je asi krize bydlení. A bezdomovci, lidé, kteří žijí na ulici, často jsou to lidé, kteří nemají domov a žijí také společně s dalšími. A lidé, kteří přijímají uprchlíky, protože nechtějí, aby byli ve veřejných zařízeních. Analyzovali jste i tyto případy, kolik domácností je vlastně širších, větších, protože hostí někoho, kdo je třeba e, z ulice nebo kdo je bezdomovec, protože ta osoba nemá vlastní bydlení. A jako spolupředseda interskupiny LGBTI, tak e, mě zaujala vaše analýza domácností párů stejného pohlaví vidíte větší počet eh, doma, tedy domácností, kde, v zemích, kde je větší tolerance vůči komunitě LGBTI oproti jiným zemím. Děkuji. A ještě doplněk. Já jsem si přečetl a nekážu to vysvětlit, že eh, muži, kteří mají děti, pracují déle než eh, muži bez jaký to má význam, jak, jaké jsou důvody pro to. Já mám ještě jeden dotaz, který navazuje na předcházející otázku. Souvisí to s eh, daty. Třetina domácností jsou domácnosti jednotlivců. Máte k tomu nějaké údaje? Jsou to starší osoby, kterých se to týká. Vy jste zmínila, že velký počet eh, mladých žije s rodiči. A když eh, mladí jedou studovat, tak často sdílí byty. A dnes jsou ceny tak vysoké, že studenti bydlí pohromadě, společně. Chci položit ještě další otázku co se týče tedy rodin osob stejného pohlaví, anebo i dalších typů rodin, nízké příjmy a ohrožení chudobou má také dopad na volby jednotlivých osob. Děkuji. Já bych také měl jednu otázku. V první řadě díky za velice obsáhlou zprávu. V zásadě jste řekli, že dat je hodně, ale není z toho nic moc eh, jednoznačně jasné. Mě zaujal ten pojem rodina, protože to se v jednotlivých státech vnímá různě. Eh, někdo to vnímá politicky, někdo říká, kde je dítě, to je rodina, a tím pádem vlastně se tím myslí i prarodiče, kteří vychovávají dítě nebo páry stejného pohlaví. Takže to se vnímá všude různě. Nevím, zda není na čase, aby Evropská unie jasně stanovila, cože tou rodinou myslí, protože bez rodiny není společnost. Ehm, že musíme vytvořit rámcové podmínky pro péči o děti, to je jasné, aby i rodiče samoživitelé mohli jít do práce nevím, jestli toto by eh, neměl, by nemělo být východisko pro budoucí možnost pro rodiče samoživitele žít důstojný život protože mm, někdo říká, vy říkáte, že ženy eh, tráví 14,5 hodin týdně péčí o domácnost, což je sociologický dynamit. Eh, to je práce, kterou nikdo neplatí. Eh, nevím, jestli by si lidé nemohli sami, abych tak řekl, koupit vlastní péči o děti a nemuseli dávat miliardy Eh, euro na jesle a školky a podobné. Takže eh, ten váš průzkum je dobrý, ale moc se nekouká do budoucnosti. Já bych si byl přál, aby ji přece jenom nějak zohlednil. Děkuji vám. Eh, thank you very much. Děkuji. Děkuji za vaše otázky. Začnu tedy domácnostmi kde nežijí rodiny. Podíváme se, my jsme zjistili, že jsou mnohem mladší a jsou to zřejmě osoby z cizích zemí, které zde žijí, ne nutně přistěhovalci, ale migrující dělníci bez loru na zemi. A nezaznamenali jsme velký nárůst eh, vzhledem k, ke krizi bydlení, ale v některých zemích je to markantní, například v Irsku. A předpokládali jsme, že je pravděpodobnější, že se eh, mladí lidé budou spíše stěhovat k rodičům nebo budou bydlet s rodiči z důvodu eh, krize bydlení a rostoucích, eh, rostoucí ceny bydlení. A my jsme se vlastně nezabývali těmito lidmi, protože nespadají do těchto statistik, takže jsme se nezabývali uh, Máme jiný výzkum, který se týká mladých lidí a bezdomovců. A pokud jde o páry stejného pohlaví, ty jsou tak špatně pokryty v oficiálních statistikách, že jsme zjistili mnohem, mnohem více těchto párů v těch zemích, kde jsou part, je registrované partnerství eh, a snědky osob stejných pohlaví povoleno a byly menší rozdíly z hlediska sociální exkluze, ale máme tak rozdílná čísla, je velmi těžké se tím zpětně zabývat. Pokud jde o otce, otce kteří pracují eh, déle, tak v zásadě musí zajistit rodinu. A to souvisí tedy s tím, kdo má vyšší příjem v rodině. Tak tam je pravděpodobnější, že bude pracovat delší dobu. To je náš předpoklad. Nemusí to být nutně otec, někdy eh, většinou matky pracují méně a tam opravdu nezaznamenáme ten obrovský nárůst eh, v délce pracovní doby. Pokud jde o samoživitele, tam je velký rozdíl na dělítku západ-východ. Ve, ve východní Evropě je to přes 60 populace seniorů, kteří žijí sami, zejména v severských zemích v západní Evropě jsou, je řada z těchto domácností jednotlivce tvořena osobami mladšími, ale i mladí, kteří byli z rodiči, tak tam taky neexistuje univerzální odpověď. Existují obrovské rozdíly mezi průměrem v Evropské unii a ty rozdíly podle jednotlivých zemí jsou mnohem eh, významnější. Takže pokud jde o koncept rodiny, který se liší v jednotlivých zemích, v té zprávě jsme se snažili eh, se vyhnout pojmu rodina. Hovoříme o rostoucí diverzitě domácností a formách soužití. Existuje řada typů rodin, které nejsou pokryty, tedy eh, rodiny, které, tedy členové rodiny, kteří žijí v různých domácnostech a mají mezi sebou vztah nové typy rodin. Takže jsme se snažili poukázat na to, že je třeba schromážit větší data, více dat, abychom to mohli analyzovat. Pokud jde o poskytování možných alternativ, my jsme se nezabývali eh, prarodiči pečujícími o děti pokud není dostupná eh, eh, tedy systematická péče o děti v zařízeních. A do jaké míry to představuje tedy potíž tedy využívání eh, dětských zařízení. Zejména u prarodič, zejména jsou využívány prarodiče z hlediska dostupnosti této péče v řadě zemí. Německo bylo příkladem, kde samoživitelé jsou eh, zejména cílovou skupinou pro rostoucí nároky na tato dětská zařízení.